die Präsidentin. Vážený pan předseda přichází. Nechtěli jsme nikoho šokovat, říká paní předsedající. Takže vážené dámy, vážení pánové, a eh, také mm, chci říci vážení hosté, Pokračujeme v našem um, programu a máme zde nejprve zprávu paní Sofie T. Intelfeld, která se nazývá Celoevropský osobní penzijní produkt. A nejprve dávám slovo na čtyři minuty zpravodajce. Velice děkuji. Paní předsedající, dobrý den, také přeji dobrý den komisi. Jsem velice ráda, že dnes budeme konečně moci hlasovat o takzvaném PEPu, celoevropském osobním penzijním produktu. PEP je anglická zkrátka. Myslím si, že musíme splnit to, co jsme slíbili, to, co jsme přislíbili. Slíbili jsme skutečně celoevropský produkt, který bude bezpečný, jednoduchý a dobrý pro zákazníky, pro klienty a myslím si, že to je právě to, co máme na stole. Zaprvé bych eh, chtěla eh, za, začít eh, tím, že říkám, že je zde opravdu celoevropská povaha, máme zde speciální kritéria, speciální pravidla pro klienta, ale zde máme také i celoevropský dohled a také možnost i to, aby EIOPA, Evropský orgán pro pojišťovnictví, eh, mohl zasáhnout. A to si myslím, že je velice důležité, protože ze začátku jsme chtěli, aby EIOPA musela udělovat povolení, ale když dnes eh, máme takzvané inteligentní využívání pravomocí EIOPy, tak si myslím, že se nám podařilo dosáhnout stejného cíle. Také jsme narýsovali velice dobrá, široká pravidla pro ochranu klienta, právo na informace, povinná informovanost, právo změnit poskytovatele, také je tam například eh, právo na přenositelnost. Podařilo se nám um, dosáhnout stropu na poplatky ve výši 1%. A to nebylo tak eh, lehké, protože tam byla velice silný odpor. A když se podíváte na výši poplatku, jaké jsou účtovány dnes, tak 1% je velice dobrý výsledek. Také zde máme takzvaný základní PEP, e což je takový připravený, předpřipravený produkt. Pak je zde máme vlastně informa- eh, informaci, takovou základní informaci o tom produktu, a který také přináší všechny pojistky a záruky. Dnes však vidíme, že jste stále ještě mnoho lidí, kteří mají určité obavy a já bych ráda rozptýlila některé možná spíše nedorozumění. Za prvé, tento produkt je, je produktem takzvaného třetího pilíře důchodového pojišťování. To znamená, je to doplňkový produkt, je dobrovolný a rozhodně nijak, nenavrh, nijak nenahrazuje produkty prvního nebo druhého důchodového pilíře. A myslím si, že je důležité si toto uvědomit, protože mi přišlo v tomto smyslu mnoho Eh, různých e-mailů, mám pocit, že třeba hodně také ze Španělska. A tam nás lidé osočovali, že vlastně chceme ohrozit ty veřejné systémy důchodového zabezpečení, ale tomu tak není. Já chci říci, že jedinou hrozbou toho zabezpečení jsou národní vlády, které nejsou většinou schopny reformovat své důchodové systémy. Takže pokud v některém členském státě je nedostatečný systém důchodového zabezpečení, tak musíte vinit svou vládu, nikoli tento nový produkt PEP. E A pokud jsou dnes lidé, kteří třeba nemají dostatečné Eh, důchodové zabezpečení, tak je alespoň dobré, aby zde vlastně bylo něco tedy pro tu, to budoucí zabezpečení. Já bych chtěla říct si něco za sebe. Eh, vytvoření tohoto osobního penzijního produktu celoevropského byl pro mě jeden takový hlavní cíl. A vím, že také jeden z hlavních cílů komise bylo dokončit eh, Evropu kapitál, Unii kapitálových trhů a pokud se nám tam podaří eh, přidat i tento PEP, tak je to podle mého názoru dobré, ale hlavně je dobré, že to bude jeden z hlavních cílů eh, dobrý pro evropské občany. Takže já doufám, že se nám hlasování dnes podaří dosáhnout tohoto cíle a že se nám podaří dále dosahovat cílů sociální Evropy, která se stará o své občany, a myslím si, nebo doufám, že se nám podaří odhlasovat to solidní velkou většinou. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce a nyní má za komysl slovo pan Katajn. Ano, děkuji, vážená Paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám všem popřát dobrý den a chtěl bych vám všem poděkovat za tuto velice důležitou debatu, která se týká takzvaného celoevropského osobního penzijního produktu, neboli PEPu. Toto nařízení je výrazný milník na cestě k tomu, abychom vyřešili nedostatky v systémech penzijních zabezpečení a také abychom reagovali na demografickou výzvu. Také cílem je i dokončení Unie kapitálových trhů. Tento produkt bude dobrý pro e, zákazníky i pro poskytovatele, protože přinese dobrý rámec pro poskytování důchodového zabezpečení. Bude to vlastně e, bude to produkt, který bude mít silné e, zabezpečující prvky a také posílí přeshraniční konkurenci. Jak říkala zpravodajka, v žádném případě to není produkt, který má nahradit státní eh, systémy důchodového zabezpečení. Spíše přináší různé další eh, možnosti nebo eh, doplňkovost pro ty, kteří dobrovolně chtějí tento produkt využít. Já bych také ještě se chtěl vyjádřit k, se, k paní zpravodajce Sofie Infeld. Chtěl bych ji poděkovat za to, že věnovala mnoho úsilí k tomu, aby se tento produkt realizoval. Také děkuji panu Robertu Koltierovi, který je předsedou výboru pro uh, hospodářské hospodářské a měnové záležitosti výboru ECON a také děkuji dalším, jako jim třeba Denis de Jong a dalším za jejich konstruktivní zaujetí a také za to, že věřili v tento, nebo za to, že se, že se chtěli věnovat této celoevropské výzvě. Takové děkuji i všem zpravodajům, ehm, zpravodajům výboru třeba i IMKA, kteří rovněž přispěli k té celé práci. Podle stávajících údajů je to tak, že se uh, uh, se musí ušetřit eh, každý rok 2 biliony eur do roku 2057, aby byly zajištěny dostatečné příjmy pro penzisty, ale zároveň se tedy doporučují, aby zde byly různé doplňkové produkty, ale v některých členských státech třeba tyto doplňující pojištění vůbec neexistují asi 60 eh, nebo 70 milionů eh, občanů ze všech Evropsk- eh, z členů Evropské unie mezi 25 a 59 let přistoupili k nějakému systému penzijního připojištění. Tento systém umožní šetřit si na penzi, bude to zcela dobrovolný systém, dobrovolné připojištění Rozšíří to také paletu různých produktů a doplní to e, státní a zaměstnanecké penzijní systémy. Tato doplňková důchodová přepojištění mohou být funkční pouze pokud budou pro, dostupná pro všechny um, příjmové skupiny a my e, zaručíme, že ten produkt přinese, bude konkurenceschopný, bude efektivní a že bude také bezpečný pro všechny střadatele. Poskytovatelé osobních eh, připojištění budou moci prodávat tento produkt v celé Evropské unii a bude jim stačit pouze jediná registrace a mm, tím pádem středatelé budou také moci využívat přeshraniční konkurenci a i úspory z rozsahu. Eh, komise věří, že členské státy eh, také udělí tomuto produktu stejné daňové úlevy, jaké dávají třeba svým vnitrostátním doplňujícím systémům i když třeba ten produkt nebude úplně splňovat všechny ty, produk- ty rysy, které mají třeba jejich uh, připojištění. Také chci říci, že um, budeme muset uh, hovořit o tom, jaká bude role té, toho evropského orgánu EIOPA. Chci říci, že to je vlastně takový první krok k tomu, abychom vytvořili skutečně celoevropský trh pro osobní penzijní připojištění. Uh, a e, toto je také vlastně jedno z klíčových e, prvků, jak chceme posílit Unii kapitálových trhů, protože e, se zde budou peníze na dlouhodobé investice a ty povedou také k růstu a vytváření pracovních míst v celé Evropské unii. Nakonec chci ještě říct, že jsem si vědom toho, že ještě zapotřebí mnoho práce, abychom definovali některé klíčové rysy tohoto produktu prostřednictvím různých specializovaných právních aktů. Komise již brzy dokončí práci a budeme Eh, nebo zaručíme, že všechny tyto eh, akty budou eh, v souladu se všemi politickými kroky, které učiní naši, spol, náš spoluzákonodárce. Děkuji panu komisaři a nyní má slovo pan Becker za výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, já jako jeden z několika poslanců v tomto parlamentu jsem bojoval za PEP e a děkuji komisi za eh, iniciativu, která se týkala tohoto produktu. Je to dobrá zpráva pro Evropu pro její mladší generaci, neboť pomocí PEPu tady máme dodatečné penzi pro lepší kvalitu života ve stáří. V některých regionech v Evropě neexistují dobře eh, organizované sociální systémy, jako například v mé zemi. A já si myslím, že PEP e má velmi dobrou šanci na to právě tuto funkci převzít. A v v dobře vyvinutých sociálních systémech má dodatečnou hodnotu, která ještě více zajišťuje životní standard. Soukromé Penzijní připojištění PEP, e ten panevropský eh, penzijní produkt, bude existovat v několika různých variantách a já Vítám, že se podařilo vytvořit celoevropskou standardizovanou základní verzi, což je vlastně taková určitá evropská kapitálová záruka, která poskytuje velkou míru jistoty pro mnoho lidí, které žijí v zemích, které nemají dobře rozvinuté systémy důchodového zabezpečení. PEP je transparentní atraktivní doplněk k prvnímu a druhému pilíři. Já potrhuji to, co tady říkala kolegyně zpravodajka. Není to vůbec žádná konkurence k prvnímu a druhému pilíři. Je to pouze doplňkový produkt a jako takový, myslím, přijde s velice dobrým příspěvkem pro zabezpečení ve stáří. Jménem výboru EMP podporuji zavedení produktu PEP. E Nad to jsme ještě vytvořili standardizovanou dokumentaci, kterou nabízíme zákazníkům, která například informuje i o certifikaci. Zde bude zásadní role orgánu EIOPA, což vítáme, a mladším generacím takto, myslím, nabízíme vynikající produkt pro zabezpečení ve stáří. Děkuji mnohokrát. Předsedkyně, děkuji. Jménem výboru IMKO má slovo paní Colin Langen. Máte také dvě minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, jsem potěšena, že tuto zprávu můžeme dokončit ještě v tomto legislativním období. Já jako zpravodajka za IMCO bych nejdříve poděkovala ráda paní zpravodajce Sophie Intfeld za velice dobrou a otevřenou spolupráci. Pro mne samotnou bylo od samého počátku vytvořit takový PEP, e to bylo mým cílem, Takový PEP, který bude transparentní, dlouhodobý a spotřebitelsky přívětivý, bude to bezpečný produkt, dlouhodobý produkt a tohoto cíle se nám podařilo dosáhnout. Nyní po ukončení vyjednávání můžeme říci, že návrh komise jsme učinili lepším. Je lepší pro to, aby obstál na vnitřním trhu a je také lepší pro spotřebitele. Nejdůležitější je podle mě zavedení toho základního PEPu. Každý poskytovatel musí takovýto základní PEP poskytnout a nabízet. Důležité je, že tento základní PEP je poskytován prostřední digitálních kanálů bezpečně a levně, může být i takto uzavřen. Mně zejména šlo o ochranu kapitálu. Zákazník v případě, že zvolí základní PEP, nesmí v žádném případě ztratit svůj kapitál a tento kapitál nesmí být zmenšován ani poplatky nebo nějakými jinými odvody. Toto se nám podařilo, protože e, ochrana kapitálu je zásadní, buď tím, že poskytujeme záruku na kapitál, nebo tam máme techniky, které minimalizují životní cyklus. Kapitál PEP e je dobrý produkt. U základního PEPu máme 35 kapitálu ve formě celoživotního důchodu, tak to je vyplácen. Pokud máme e, ten základní PEP, který je Eh, ještě jiným způsobem, i tam je zaručeno dobré vyplácení. V rámci PEPu je důležité to, že musí zde být podpora členských států. Pouze členské státy mohou poskytnout eh, obdobné daňové výhody, které platí pro srovnatelné národní produkty. Proto vítám veškeré změny a ty vedou k tomu, že PEP e nesmí být méně výhodný než národní produkty. To je výborné. Pomocí tohoto produktu vytváříme skutečný vnitřní trh pro uh, sociální pojištění ve stáří a budou z toho mít užitek zejména mladší generace a lidé s menšími příjmy. Děkuji, předsedkyně. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce. Jako první pan Hayes za EPP dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Nejprve bych chtěl pogratulovat Sofii Intfeld a ostatním kolegům, kteří spolupracovali na tomto výsledku. A děkuji také komisi. Loni v Irsku 34 tisíc občanů eh, přišlo pracovat, protože mě měli eh, plnou zaměstnanost. Mnozí byli mladí lidé, mnozí přijeli do Irska pouze na 3 až 5 let a potom se vrátili do své země nebo chtěli se vrátit. Je důležité přimět lidi, aby začali spořit dříve, jak komisař správně řekl. A jednou z výhodou PEP je, že je to pan evropský produkt. Tohle není konec PEPu. Tohle eh, je první krok. Tohle je zatím v plenkách, ale je to první důležitý krok, abychom vysvětlili mladým lidem, kteří cestují do Irska, nebo jinam za prací, že mají příležitost spořit si v panevropském penzijním produktu. A za druhé je důležité, že tohle je součástí Unie kapitálových trhů. Je zapotřebí, aby, bylo propojeno, aby byly propojeny investice se spořením. To je právě v Evropě dnes velký problém. Pro mě eh, je velice důležité, že tento produkt bude poskytován mnoha poskytovateli, takže je důležité, že pojišťovny, správci aktiv a tak dále mohou nyní používat tento produkt na celoevropské evropské bázi. A chtěl bych zopakovat, že tohle je produkt třetího pilíře. Je to dobrovolný produkt eh, a žádným způsobem nezasahuje do prvního ani druhého pilíře důchodového pojištění. Je to produkt, který přináší silnou ochranu spotřebitele, přináší úplnou transparentnost nákladů a také politiku ESG. Zajišťuje povinné poradenství, silné smluvní požadavky, právo změnit produkt a také eh, tu máme eh, příslušné eh, orgány. Je to velice dobrý začátek, tento návrh. Není to v žádném případě ještě konec, ale rozhodně to řeší problém, který v Evropě máme. A sice, že se očekává, že do roku 2060 budeme mít jednoho pracujícího na dva důchodce. Momentálně eh, jsou to čtyři důchodci na jednoho pracovníka. Pokud nebudeme, eh, pokud nebudeme nutit lidi, aby spořili, tak se ta situace bude jenom zhoršovat. Eh, Pane Hejsi, pan Gigold žádá o modrou kartu. Přijmete ji? Ano, dobře, pane Gigolde, prosím. Děkuji za to, že jste přijal modrou kartu. Takže nejprve musím prohlásit, že po několika letech spolupráce s Brianem jsme k sobě pocítili vzájemné sympatie, přestože jsme se někdy neschodli na obsahu. Musím ale říci, že etický kodex říká v článku 3.3, že každý případný střed zájmu má být eh, předsedovi předán a deklarován písemně nebo ústně. Vy jste se bohužel rozhodnul odejít z Evropského parlamentu, abyste se stal manažerem Irské federace bank. Eh, nahlásil jste tento potenciální střed zájmu, když jste pracoval na tomto tématu? Ano, nahlásil. Děkuji a nyní jménem SD paní Jakonsáry. Máte jednu minutu třicet. Děkuji. Naše skupina SAD je poněkud kritičtější vůči tomuto návrhu, než jak se zde vyjadřovali předřetníci. Já osobně jsem nadšená. Mně se to líbí, mohlo by to vést skutečné změně na trhu. O co nám šlo, aby vnitřní trh fungoval, aby lidé se mohli pohybovat eh, po celém vnitřním trhu z jedné země do druhé. Pomocí produktu PEP e jdeme přesně tímto směrem. Poskytujeme občanům větší mobilitu. Občané kritikují, kritizují Evropu, kritizují to, co děláme, ale tady jim něco nabízíme do budoucna. Občané často eh, mění země, ve kterých pracují a v každé nové zemi se potom nacházejí v celé nové situaci z hlediska důchodu. A nyní pomocí PEPu se jim snažíme usnadnit život, změnit tuto situaci a naplnit očekávání občanů, řešit eh, problémy, které je trápí. A ty problémy se velice často právě týkají otázek důchodu. PEP je tedy dobrým nápadem. Na výboru pro ochranu spotřebitele jsme udělali mnohé, proto abychom ještě navýšili ochranu spotřebitele. A to je zásadně třeba jednoznačně zaručit bezpečnost a jistotu kapitálu, který bude střádán v rámci tohoto produktu. PEP bude zajímavý pouze v případě, že bude skutečně evropským produktem. Toho činí atraktivním. V případě, že tady tam nebudou vůbec žádné výjimky a občané se nebudou muset ničeho obávat. Děkuji. Není za EKR pan Luke. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jedno je jisté. Důchody. To, když si říkal německý ministr práce Norbert Blüm. Dnes již není jisté vůbec nic a již vůbec ne důchody. Ani důchod financovaný způsobem generace na generaci, ani důchod zajištění kapitálem. Proč není důchod zajištění kapitálem bezpečný? Je to kvůli evropské centrální balce, nebo neexistují žádné úroky a lidé tedy nemohou pomocí nastřádaných peněz učinit eh, žádné výnosy, takže eh, to pak proto vede k tomu, že pokud mají důchod krytý kapitálem, tak vlastně ve stáří žádný důchod nemají a produkt PEP e na tom nic nezmění. Hezké, že tady máme podněty pro to, aby lidé střádali. A když nejsou žádné úroky, tak je ten podnět minimální. Co dělá zde Evropský parlament? To je maličkost ve srovnání s tím, k jaké škodě dochází v důsledku úrokové politiky Evropské centrální banky. Ale to, jak se k PEPu přistoupilo, to je špatně. Neboť tento produkt PEP je příliš komplikovaný, je netransparentní, je předražený, takže na trhu neobstojí. Já se dívám na to, co tady máme v oblasti poradenství. Veškerá ta kritéria, povinnost poradenství prostřednictvím prodejce, o kterém každý ví, že prodejce je pro poradenství naprosto nekvalifikovaný. A děkuji, pane Gigolde, za ten poukaz na střety zájmu. Vždyť kdo má největší střet zájmu, to je ten, kdo takovýto produkt prodává. A nyní Evropský parlament mu uložil povinnost, aby radil svému zákazníkovi. Takovéto poradenství je naprosto nezbytné. A to, že ho děláme povinné, ten produkt naprosto předražuje a nebude schopný obstát úspěšně na trhu. Nyní pan Kalveš Šambon za Alde, máte minutu 30. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane místopředsedo, já bych chtěl pogratulovat jak zpravodajce, tak všem stínovým zpravodajům, zvláště těm z výboru pro zaměstnanost. Já jsem rovněž k tomu Eh, přispěl, protože i já jsem členem výboru EMPL. Chtěl bych říci, že celá tato věc je nesmírně složitá a nesmírně technická. Někdo dokonce hovořil o určitých chybách v monitorování ze strany ECB. mi jako výbor, nebo jako pracovní skupina výboru Empl řekla, že tento produkt má dávat další příležitosti pro důstojné eh, pro důstojnou výši důchodů. A mm, myslíme zde třeba na osoby, které třeba z některých osobních důvodů eh, nemohou ehm, pobírat eh, dávky státní penze, nebo celkově by ty dávky byly příliš nízké. A to je tedy jasná oblast, kde Evropská unie chce nabídnout lepší sociální zabezpečení, lepší sociální ochranu pro starší osoby. Ehm, ty, ta ochrana, nebo ta kapitálová ochrana by mohla být eh, asi lepší a také možná se nám mohlo podařit dosáhnout lepších cílů, které se týkají těch ustanovení ohledně EIOPy, ale myslím si, že pokud někdo by řekl, že to snad narušuje státní penze, tak by vlastně zbytečně budil poplach. Děkuji nyní za Pan Širdevan za GUNGL. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Pokud chceme mít dobrý důchod, tak potřebujeme dobré důchodové systémy, veřejné, vysoké platy a vysoký stupeň zaměstnanosti. Že tady privatizujeme eh, důchodový zajištění, to asi není příliš hodné, což také dokazuje studie OSN. Tato studie, která byla nedávno zveřejněna, poskytuje, aby se veřejné důchodové systémy posílily a zastavily se privatizace. PEP není špatný pouze z politického hlediska je také špatně nastaven. Není tam vůbec žádná záruka pro kupující, že to, co do PEPu e, zaplatí, co si tam nastrádají, dostanou zpátky. Poplatky jsou příliš vysoké a PEP provozují hedge fondy a správci majetku. A PEP asi nepomůže těm nejslabším e, obyvatelům Evropy, které již stíhá chudoba, je to těch asi 20%, ty těžko si budou střádat na finančních trzích, je to neschůdná cesta a proto naše frakce eh, si podala návrh na odmítnutí celého produktu, protože jsme proti privatizaci důchodu. Děkuji. A nyní pan Eichhout za frakci zelených. Prosím, máte minutu. Děkuji vám moc krát. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce za její práci na tomto skvělém produktu a co je nejdůležitější zdůraznit, je to, že na evropském trhu existují soukromé penzijní produkty a jsou neregulované. Takže to, co nyní děláme, je vlastně konečně regulace penzijních produktů. A to nejlepší spočívá v tom, že tu vytváříme základní panevropský soukromý penzijní produkt který má pravidla, jež chrání spotřebitele před různými hedge fondy. Můžete ty pravidla samozřejmě kritizovat, ale nejdůležitější je, že tu máme strop na celkové poplatky. A musíme se opravdu postarat o to, a to je otázka na komisi, aby tento strop zůstal na jednom procentu celkových nákladů což je velice důležitý závazek. A ještě poslední věc. Všichni víme, že tohle není eh, nahá náhražka základního důchodového pojištění, ale komise musí zcela jasně říkat, že ve svých budoucích škrtech nebudou dále škrtat ve, v prvním pilíři. V takovém případě může první pilíř zůstat a třetí pilíř bude jako dodat doplněk a nikoli jako nahrazení prvního pilíře. Děkuji jménem ENF pan Zajlstra. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme proti PEPu, proti tomuto důchodovému pojištění. PEP totiž povede ke změně zákona v Nizozemsku. Náš minister hlasoval proti, ale nic mu to nepomohlo, neboť při vytváření evropských zákonů platí většina hlasů. Nizozemsko bylo v případě PEPu samotné. Ale Myslím si, že není vhodné, aby se Evropská komise vněšovala do daňových záležitostí. Já jsem také kvůli tomu předložil ústní otázku, ale komise mi zatím neodpověděla. Proč se komise domnívá, že se může vněšovat do těchto věcí a proč jde většinové rozhodnutí na radě vždy na úkor našich pracujících? V Nizozemsku máme kapitálově podložený důchodový systém a funguje výjimečným, vynikajícím způsobem. A nizozemský důchodový svaz hledí na PEP s velkými obavami, neboť PEP podkopá nizozemský důchodový systém a Nizozemsko prostě by rádo oddělilo svůj důchodový systém od celoevropského důchodového systému. Proč neustále zasahujete do suverenity členských států? Pokud máme dobrý, udržitelný důchodový systém a dobrý rozpočet, což vlastně komise chce, tak to přeci musí znamenat, že pokud něco takového stát plní, tak se komise vměšovat nesmí. A důchodové systémy musí být čité na míru jednotlivým národním státům, protože mezi státy jsou stále ještě obrovské rozdíly. A to se zde nečiní. Evropská unie veze pouze k eh, byrokracii, k omezování suverenity a k podkopávání práv pracujících v Nizozemsku. Děkuji. A nyní pan Zarianapolus, eh, jako nezařazený poslanec. Máte jednu minutu to atomiko asfalistiko Ano, děkuji. Celoevropský osobní penzijní produkt, o kterém se dnes rozhodujeme, je spíše takový eh, hřebíček do rakve celého systému a je to také hrozbou pro všechny pracující, zejména pro mladé lidi, protože to přinese problémy s co se týče penze nebo zdravotního pojištění. A také to naruší i sociální systémy, protože po letech škrtů členské státy už se nedokážou postarat a teď vlastně ta odpovědnost eh, leží na bedrech pracujících. Takže vlastně hovoříme pouze to o tom, že lidé dostanou pár haléřů od státu a pak tedy k tomu dostanou ještě dalších pár haléřů eh, z tohoto připojištění. V podstatě všechny ty zisky půjdou někam na burzy a jsou to, je to spíše dar pro soukromé pojišťovny a pro banky. Měli bychom opravdu být na poplach. Pokud chcete liberální demokracii, Eh, jsou zde liberální demokratové, kteří se tváří, že vlastně dělají něco mm, jaksi levicového. Já mám pocit, že jedině komunisté zaručí opravdová práva pracujících. Děkuji. Děkuji. Nyní paní, pan Pospíšil

dostatečné výši. Dnes hovořit o důchodovém pilíři soukromém, tedy o tom třetím pilíři, a myslet si, že ten třetí pilíř vyřeší otázku prvního pilíře, tady si myslím, že to je velice špatná dynamika. O to spíše, že když se podíváme na ta doporučení, které jsou v rámci Evropského semestru, tak často se tam dočítáme, že Evropská komise navrhuje členským státům, aby snížili své výdaje na důchody v rámci prvního pilíře. A vidíme, že ta logika by tedy byla, aby se to přeneslo celé směrem do třetího pilíře, tedy soukromé důchodové zabezpečení zabezpečení. Ta dnešní rozpráva se mi tedy zdá velice zvláštní, eh, protože si myslím, že naše priority by měly směřovat na první pilíř. A co se tý, tý, týče toho dnešního předkládaného důchodového pilíře, jak je to dnes předloženo, tam je řada obtíží, zejména ta přenositelnost, která může být mezi dvěma členskými státy, ale my říkáme, že je to zároveň panevropský produkt. A druhá věc, to se týká daňových úniků, které se takto mohou prostřednictvím tohoto důchodového pilíře organizovat neboť je možné, že odvádíme do jedné země a peníze si vybereme z jiné zemi a tam si pravděpodobně asi vybereme tu zemu, která bude daňově nejvýhodnější. Takže možnost daňových úniků. Musím říci, že dnešní návrh neřeší aktuální problematiku důchodů v Evropě a rozhodně tady usnadňuje daňové úniky eh, co se týče kapitalizace a proto já rozhodně tento návrh nepodpořím. Děkuji, já tady pana Starbatyho nevidím, takže slovo má pan Selimovič, máte minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, jsem velice rád, že zřejmě to vypadá, že se podaří odhlasovat eh, tento systém a že se dostane tento produkt do Evropské unie. Mm, dnes je to tak, že se mm, je zde trošku problém v Evropské unii na jednotném trhu s kapitálem. A pokud zde bude eh, tento systém, tak to zlepší jednotlivé penzijní systémy a také budete mít moci získat třeba připojištění v zemi, kde zatím tyto systémy nejsou. Navíc se budete moci přesunout do jiné země a nebude to mít žádné problémy s důchodovým připojištěním. Myslím si, že to je velice dobré pro evropské občany. Navíc to není povinné, je to třetí pilíř, je to dobrovolné, to znamená vůbec to nenahrazuje stávající systémy, pouze je to doplňuje a bude to dobré jak pro klienty, tak pro poskytovatele. Já vůbec nevidím žádné problémy. Ano, trvalo to docela dlouho, než to všechno trvalo a vím, že zde třeba byl proti mm, finanční odvětví v některých zemích, ale pro mě je to dobré, je to také dobré i pro konkurenci a tím pádem je to dobré pro občany. Přinese to občanům, eh, kteří zatím nemohou třeba dosáhnout na důstojné penze v některých zemích možnost, aby tedy díky tomuto připojištění dosáhli. Ten produkt má být jednoduchý, srozumitelný a také zcela jistě by měl být cenově dostupnější pro občany ve většině členských zemí. A to je tedy něco, co pro občany může učinit jednotný evropský trh a na to bychom měli být hrdí. Děkuji vám. Děkuji, paní López Bermecho. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vy jste eh, sami vytvořili takový mýtus, že eh, veřejné penzijní systémy jsou nějakým způsobem neudržitelné. A nyní tímto produktem otevíráte nové pole pro spekulace v Evropě. Jsou to finanční produkty, které nikdy nebudou poskytovat občanům žádné záruky a budou eh, prospívat prostřednictvím daňových výhod pouze těm nejbohatším a bankám. a skromné úspory eh, evropských pracujících tak poputují do jejich kapes. Budete využívat eh, velké penzijní fondy, které hrají významnou roli v globálním bankovním systému. Důchody mají chránit občany, ale to vy podkopáváte tím, že podporujete vysoce rizikový produkt, který neskýtá vůbec žádnou záruku ohledně uspořeného kapitálu. Jedinou alternativou je posilovat veřejné penzijní programy. To je jediný způsob, jak bojovat proti chudobě. Děkuji, nyní pan Gigold, jedna minuta. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem tady vyslechla řadu zmatených argumentů, které hovoří proti tomuto penzijnímu produktu je vždyť, je velice ne, naprosto nesporné, že zákonný důchod, tedy ten veřejný důchod, je hlavním pilířem zabezpečení ve stáří a tento produkt nevytváří právě z tohoto důvodu žádný daňovou, žádnou daňovou či finanční výhodu. Z dobrých důvodů, nebo tě veřejná podporu bychom měli soustředit na veřejný systém důchodového zabezpečení. A my tady máme eh, vedle toho soukromé penzijní produkty, které pouze zneužívají zákazníky a pomocí této regulace se snažíme takovéto zneužívání omezit. Je to dobré zejména pro méně movité osoby, které nedostávají ty nejlepší produkty na kapitálovém trhu. A už to, milá kolegyně, vůbec to nesouvisí s daňovými úniky, protože pokud někde pracujete v nějaké zemi a vytvoříte si tam nárok na důchod a pak se přestěhujete do, do jiné země, tak to není daňový únik, ale je to prostě svoboda vybrat si místo svého pobytu. Takže tady skutečně se vytváří nesmyslné argumenty a poškozuje se tento produkt. Pane Gigolde, paní Arena má modrou kartu. Souhlasíte? Ano, takže prosím, paní Areno. Děkuji, pane Gigolde, kdy říkáte, že ti méně movitější lidi, o tom vlastně hovoříte. Protože když například vyděláváte měsíčně 1200 eur, tak z čeho si zaplatíte privátní penzijní fond, abyste si mohli zadistit svůj důchod v 65? Když říkáte, že tam nejsou daňové úniky, my bychom chtěli, aby v tomto procesu ty penze byli, s, byli daněni v těch zemích, kde byly odváděny ty odvody na ty penze a tak to prostě není. Vy si odvádíte důchod, platíte důchod v jedné zemi a pak se odstěhujete do jiné země, kde to prostě bude zdaněno méně a budete z toho mít, budete z toho mít jasnou výhodu a to není zmatený argument. Ano, vy jste křičela velice nahlas, ale musím říci, že z věcného hlediska je to takto. Nejdříve malí ti lidé, méně movití lidé, dříve e, začínají s příjmy ne 1200 eur, dokonce i s menšími. A je mnoho lidí s těmito příjmy, kteří si strádají. A proč by měli platit příliš vysoké poplatky? Díky této evropské regulaci se ty poplatky sníží a to je dobré, ale vaše argumenty já to řeknu takto, to je taková způsob důchodového nacionalismu. To znamená, že když v jedné věti si, zemi si patíte na důchod, tak vás to prostě donutí v té zemi zůstat a v té zemi požívat důchod. Já si myslím, že je pořádku, když francouz eh, v důchodu se odstěhuje do Španělska, to je zcela v pořádku. A když jsou tam jiné systémy, jsou jiné, ale to je svoboda, kterou v Evropě máme. E, prosím, jedna minuta. Pan Signalidos. Děkuji. Já si myslím, že Evropská unie by měla respektovat své občany a také jejich těžkou a namáhavou práci. Takže měli bychom omezovat privatizaci a měli bychom spíše posilovat eh, ty statutární penzijní systémy, protože zde vlastně produ- prosazujete něco, co je vlastně investičním produktem. V některých členských státech to bude povinné a mm, budou tam nějaké daňové úlevy. Měli byste být spíše minimální zaručené eh, penze, měly byste být proporční, přiměřené odvody, měly byste být definované eh, dávky v důchodu a také vytváření rezerv. A také byste měli být i dlouhodobé e, úspory. Jedině takto mohou být státní penze udržitelné a nabízet důstojné penze. Samozřejmě je to na každém členském státu, zda chce také zavádět penzijní připojištění soukromé. Ale mm, teď jste vlastně e, regulační rámec, abyste nebyla nekalá soutěž, nebo mělo by to být tak, abyste nebyla, nemohla být nekalá soutěž, která omezí ty státní systémy. Děkuji. Děkuji, nyní pan Benefej, to a půl. Děkuji za slovo, pane, paní předsedající. Dnes budeme hlasovat o celoevropském osobním penzijním produktu, takzvaném PEPu. Je to e, penzijní připojištění, produkt třetího pilíře. Něco navíc k tomu e, státnímu důchodovému připojištění. Mm, navíc by zde měli plynout peníze do investic a měl by tedy, tedy eh, vlastně by se tím měly i stimulovat eh, ekonomický růst a investice. A tím by se měl vytvořit i pokrok eh, v na v kapitálových trhů nějakým matatelným způsobem. Také ten eh, produkt má bojovat s tím stále větším se problémem eh, spojeným s tou demokratickou výzvou, že tedy zde bude ten nedostatek pracujících na počet důchodců. Ten produkt ale musí být konkurenceschopný a atraktivní pro veřejnost. Pozitivní je to, že zde máme celoevropský nástroj, který bude k dispozici zejména mladým lidím, kterých je stále více, kteří, eh, nebo stále většímu počtu mladých lidí, kteří pracují mimo svou zemi, kde se narodili, takže ti i tito lidé budou moci eh, mít nějaké připojištění a nebude pak složité různě sčítat ty doby um, afiliace v jednotlivých zemích. Je zde ještě jedna věc, ehm, je zde zapotřebí, to byl určitý dozorový e, orgán, dozorová, dozorový subjekt. Takže je důležité ještě do budoucna ten systém trošku vypilovat. Děkuji. Děkuji nyní paní Nachtikal, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem nizozemská poslankyně a potřebujeme impuls pro vnitřní trh. Měli bychom v Evropě mít trochu víc nizozemské mentality. Měli bychom také chránit to, co jsme již v Evropě vybudovali. A jednou z nizozemských vymožeností, a to je zcela jasné, to je náš důchodový systém. A my e, Nizozemci takto střádají miliardy eur pro svůj důchod, který si skutečně zasluhují. A polovina evropských důchodových příspěvků je zaplacena nizozemci. Jsem proti novému evropskému penzijnímu produktu, neboť to povede k tomu, že Evropská unie se bude silně vměšovat do nizozemského důchodového systému. A jedna věc je jasná, ten, kdo by si měl rozhodovat o našem důchodovém systému, to jsme my nizozemci samotní. Děkuji, pan Urbán Krespo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Důchodci již nechtějí stále slyšet, že jim evropské instituce říkají, že jejich důchodové zabezpečení není udržitelné. Vždyť ti lidé pracovali celý život a celý život si střádali na důchod. Naším úkolem je jim důchody zajistit. Tady nejde o zisky, výnosy, ale o práva. Seniori nechtějí, abychom s jejich důchodem, či budoucí seniori, abychom si jim způsobem eh, se, uh, hráli ruskou ruletu nebo se chovali jako v kasínu. To jsou lidé, kteří celý život odvádějí z peníze na důchod a není možné, aby někdo s těmito penězi spekuloval. Je třeba zajistit veřejný důchodový systém, veřejné důchodové zabezpečení a je špatné snažit se důchody privatizovat. Proto my podporujeme veškeré střadatelé v jejich boji za eh, jisté důchody. A to jsou lidé, kteří demonstrují, bojují za svá práva, nejenom za svá práva, ale za práva všech. A my jsme pro veřejné důchodové systémy. Děkuji, paní Miranda, na jednu minutu. Děkuji. Tento týden evropští poslanci dostali asi 20 tisíc e-mailů od eh, Eh, osob v celé Evropské unii, také od španělského státu. Já, a prosili nás, abychom podpořili tento produkt, ale já budu hlasovat proti. My potřebujeme skutečné důchody. Lidé, kteří vydělávají 1400 eur měsíčně, nebo i méně, 1000 eur, pro ty bude obtížné takovýto produkt využívat a Evropská unie nemá právo na to vněšovat se do daňových záležitostí členských států. V minulosti existovalo ustanovení trojky, pak došlo k reformám důchodových systémů. Ve Španělsku to prováděla zejména e, naše lidová strana ta již velice omezila práva na důchod a my už vůbec nevíme, zda příští generace nějaké důchody budou dostávat či ne. Tady eh, pomocí této politiky se podporují lidé s vysokými příjmy. To není správné. Měli bychom se zaměřit na vytváření pracovních míst, podporu nejchudších, také pečovatelů a proto já budu proti tomuto textu. Děkuji, pan Tank, na dvě minuty. Eh, Děkuji vám, pane před, paní předsedkyně Unie kapitálových trhů začala během našeho legislativního období. Byly podány desítky návrhů a jeden z nich se udržel. Je to PEP. Je to skutečně příspěvek k Unii kapitálových trhů. V příštím legislativním období je potřeba eh, provést to lépe. Evropský parlament se snažil seč mohl vylepšit tento návrh. Nicméně, co je na tomhle produktu vlastně tak pan evropského, jestliže dohled zůstává na národní úrovni? A to je problém kapitálové unie eh, jako celku. A eh, jak může vlastně dobrovolný produkt přispět k důchodovým systémům v zemích, kde jsou nedostatečně vyvinuté? Proč by nás měl zajímat tento důchodový produkt, když úrokové míry jsou tak nízké? V Nizozemí si říkáme, že to ničemu neuškodí, což je pravda, ale je to poněkud cynický přístup k legislativě, takže bychom měli hlasovat proti. Děkuji a nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Mám tři přihlášené. Nejprve pan Marino, máte jednu minutu. Dobrý Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Rád bych potrhl hned na začátku, že od co jsem si zde vyslechl z různých strán, rozhodl jsem že se, že podpořím tento návrh. Právě po vyslechnutí argumentu já si myslím, že tento návrh nebude konkurovat národním veřejným důchodovým systému, spíš otevře eh, jaksi možnost osobám, které si chtějí střádat, aby měli nějaký nový doplňkový systém, který nebude konkurovat národním veřejným systému. Bude to skutečný doplněk. To není nic špatného a rozhodně to nepodkopává národní důchodové systémy, které nadále mohou fungovat, jakožto univerzální povinný model, který platí pro všechny. Tento nový produkt je pro osoby, které si chtějí šetřit, dát peníze a e, někdy je investují do velice špatných produktů a které nyní mají možnost takovéto peníze investovat lepším způsobem a tak si zajistit trochu lepší budoucnost. Tento návrh je dobrý, já asi myslím, že je správný, je doplňkový a vůbec národním důchodovým systémům v žádném případě nekonkuruje. Děkuji Paní Kuneva na jednu minutu. Krista Projdry. Děkuji za slovo, paní předsedající. Blíží se evropské volby. Tak jaký signál chce Evropský parlament vyslat svým občanům v této chvíli? Chceme jim říci, že chceme, aby velcí hráči na trhu ještě více bohatli? A aby to jejich bohatství jim vlastně, aby jim k tomu dopomohli občané? A nebo že chceme pomoci trhům? aby trhy se dostaly eh, k, k tomu, ke všem těm úsporám lidem, lidí, kteří si šetří na důchod. Ehm, také hovoříme o možnosti, pokud, pokud chcete řešit problém lidí, kteří se pohybují ze země do země, já si myslím, že bychom si to ještě měli eh, rozmyslet a spíše bychom se měli věnovat těm státním systému a měli bychom se příliš zaměřovat na ty soukromá připojištění. Děkuji, ještě nyní paní Senen Rodriguez. Jedna minuta, prosím. O, děkuji, paní předsedající. Um, problém s mikrofonem. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, můj názor na to je takový. Tento celoevropský osobní penzijní produkt je takovou urážkou pracujících osob. Je to urážkou mladých lidí, je to urážkou žen a mnoha dalších lidí a také osob, kteří mm, jsou bez zaměstnání. Pokud chceme opravdu zaručit pardon, měli, by, ehm, měli bychom spíše zaručovat veřejné systémy, které přinesou důstojné pence a proto bychom měli hlasovat proti tomuto systému soukromého připojištění na důchod a měli bychom spíše věřit eh, tomu, že členské státy by měly, nebo měli bychom spíše navrhnout něco takového, aby členské státy byly nuceny zlepšit své systémy důchodového za, za, za, mm, zabezpečení natolik, aby ty pence byly důstojné. Eh, nemůžeme přece v důchodu mm, Spolehat pouze na své vlastní e, úspory. Je zde i etická otázka, pokud chcete veřejné peníze využívat těmi daňovými východam, výhodami um, na vlastně zneužívání soukromých úspor. Pouze to poplyne do kapes někoho jiného. Děkuji a nyní, pane komisaři, můžete na to zareagovat. Děkuji vám moc krát, paní předsedající. Děkuji vážení poslanci za eh, velice zajímavou, mírně rozvášněnou debatu o této velice důležité záležitosti. Nejprve bych chtěl říci, že pro každého je nejdůležitější, aby naše veřejné důchodové systémy byly dostatečně robustní a aby plnili, co plnit mají. V mnoha členských státech, nejeli ve všech, Musíme sledovat reformy veřejných důchodových systémů, aby byly silnější, a to i v době, kdy počet stárnoucích lidí se bude významně zvyšovat. Musíme tedy udělat vše pro to, abychom posílili veřejné důchodové systémy. Tento produkt PEP e ale nijak nesouvisí s veřejnými důchodovými systémy nenahrazuje je. Jenom nabízí alternativu, která je občanům k dispozici. V mnoha členských státech, když si vezmete statistiky, tak lidé, kteří mají dočasná pracovní místa a ne eh, dlouhodobou kariéru trvající desítky let, ale dočasná pracovní místa s nízkým platem, tak tito lidé si chtěli vzít k základnímu důchodovému pojištění ještě soukromý penzijní produkt. A my teď nabízíme další alternativu pro ně. Nabízíme regulaci a pravidla pro existující evropský penzijní produkt. Je to špatně? Já myslím, že ne. Je to klidně možné, protože to povede k vytvoření konkurence mezi poskytovateli služeb, což většinou znamená v kvalitnější a bezpečnější a levnější produkty pro koncové spotřebitele. Viděl jsem, že tato problematika se dá velice snadno využít pro šíření dezinformací a zvěstí o tom, že privatizujeme veřejné penzijní systémy. Všichni by měli vědět, že tohle není pravda. Jídlo prodávají soukromé společnosti. A jsem si jistý, že přestože existují různé ideologie a různé priority, domnívám se, že v tomto sále není nikdo, kdo by rád šířil eh, dezinformace našim voličům, protože to za to nestojí a je to nezodpovědné a lepší je vysvětlovat, co tento návrh, co tento produkt opravdu dělá a zároveň informovat o tom, že musíme být zodpovědní a postarat se o to, aby i naše veřejné důchodové systémy byly funkční v budoucnu, kdy bude více důchodců a méně lidí v produktivním věku. Děkuji vám. Hmm. Děkuji, pane komisaři. Paní zpravodajko, máte dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, kolegům, kteří eh, se vyslovili eh, na podporu tohoto návrhu. Děkuji také stínovým zpravodajům a děkuji předsednictvím, zejména rakouskému předsednictví a komisi. Chtěla bych říci kolegům, kteří hovořili negativně o tomto návrhu a kteří budou hlasovat proti. Většina z nich už odešla ze sálu, protože je zjevně nezajímají argumenty, ale já jsem v této debatě slyšela spoustu fake news. Například, že když budete hlasovat proti, tak, si budete, tak se udrží udrží mimo trh soukromé penzijní produkty. Vy, kdo budete hlasovat proti, tak vězte, že naopak pomůžete těm kovbojům, kteří na trhu už jsou. A tohle tento produkt je jediný způsob, jak regulovat. Pak jsem tu slyšela, že kdo bude hlasovat pro, ten oslabí veřejné eh, penzijní systémy. To je ale naprostá nesmysl, to je úplná hloupost, to jsou úplně odlišné systémy. A vy, kteří budete hlasovat proti, víte, co byste měli udělat místo hlasování proti, proti dobré regulaci pro spotřebitele? Eh, obraťte se na svoje vlády a řekněte jim, ať zreformují a posílí eh, státní důchodové systémy, protože to s PEPem vůbec nesouvisí. A jestliže veřejné systémy jsou slabé, slabé, tak je to proto, že vlády s tím nic nedělají. A konečně nizozemským kolegům. Já teď přejdu do nizozemštiny. Dnes eh, se tu znovu ozývá, že Evropa se vměšuje do důchodových systémů, že se snaží odebrat nizozemcům jejich úspory všechny strany, PVA, PVB a další. Eh, to zkrátka říkáte nesmysly. Vy se zkrátka snažíte urvat titulky v novinách. Říkáte, že PEP povede k daňovým únikům. To ale nemá vůbec nic společného s daňovou politikou. Vůbec nic. Eh, paní Arena, která už se vrátila, té bych chtěla říci, že tohle vůbec nijak nemění daňové politiky. To jsou všechno nesmysly. Přečtěte si to nařízení. To nařízení jenom nastavuje standardy ochrany spotřebitelů spotřebitele pro produkty, které jsou na trhu. Nic víc tam není. To byste měli přivítat. My jsme přijali všechny pozměňovací návrhy vaší frakce, která se nevždy účastnila vyjednávání. Eh, pan Gualtieri odvedl skvělou práci, takže SD by měla být schopna tento návrh podpořit. Dě- Děkuji, já mám dojem, že už trochu provozujeme volební boj v, té, v tomto sále. Tím je rozprava u konce, hlasování se bude konat dnes v poledne. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Kasy, rovnováha soukromého a pracovního života u rodičů a pečovatelů. Tak nejprve pan Kaza, máte čtyři minuty děkuji, paní předsedající. Už jsme pouze pár kroků od dosažení dohody zde v plénu. Já jsem přesvědčen, že tato směrnice eh, zlepší situaci rodin eh, v celé Evropě a myslím si, že ten návrh, který dnes představujeme, je Eh, vyvážený. Je to vlastně určitá minimální norma pro přístup eh, k těmto dovoleným jak pro eh, ženy, tak pro muže. Máme zde návrhy, které se týkají rodičovské, otcovské i pečovatelské dovolené a také tam chceme, aby byly možnost požádat o pružné uspořádání pracovní doby. <clears throat> Také se zvyšuje délka eh, té rodičovské, otcové i pečovatelské dovolené a také se zde, je zde i třeba možnost pro rodiče tedy aby žádali ten, eh, to prošlé uspořádání pracovní doby. Myslím si, že je dobré, že, je ta, mm, že ten návrh dává i nové pravomoci nejenom rodičům a pečovatelům, také usiluje o lepší rovnost mužů a žen, aby i tyto odpovědnosti ohledně pečování byly lépe rozloženy. Během jednání jsem vždy, jsem vždy trval na tom, že musíme usilovat o odstranění nerovností mezi muži a ženami, také právě tím, že zde bude lepší sladění pracovního a soukromého soukromého života. Já jsem usiloval o dosažení tohoto cíle. Chtěl jsem, aby přínos nebyl také pouze pro Ehm, zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Máme zde různé studie, které ukazují, že tradičně jsou to většinou ženy, které jsou znevýhodněné, které jsou více odpovědné třeba za výchovu dětí, že ty odpovědnosti nejsou stejné a vlastně je to stejné i u těch pečovatelů. A znamená to, že ženy často musí odejít z trhu práce a to potom vede k dalším rozdílům mezi muži a ženami v oblasti jak eh, odměňování za práci, tak později i v oblasti výše důchodů. Takže tato situace umožní rodičům eh, více sdílet eh, třeba jak péči o děti, tak i třeba péči o nemohoucí příbuzné. Je to důležité, aby muži byli také zapojeni do, do, zapojeni do péče o dítě i v prvním roce jako ženy a zároveň by se žena měla nabídnout pomoc při návratu na pracovní trh a zároveň, ale nechceme samozřejmě rodičům brát právo zůstat se svými dětmi. Ženy musí mít eh, veškerou pomoc, aby mohly eh, na pracovišti dosáhnout svého plného potenciálu. Na druhé straně zapotřebí zaručit, aby více otců se více zapojovalo do výchovy svých dětí nebo do péče o své děti. A proto jim také chceme nabídnout různé nástroje, aby se podařilo dohodno, dosáhnout tohoto cíle. Dnes si rovněž musíme uvědomovat, jak důležitá je péče a pečovatele. Pokud se v, v rámci rodině, rodiny o někoho ztráte, tak je to obtížné, je to práce fyzická i duševní. Myslím si, že bychom měli více pomáhat pečovatelům, poskytnout jim více podpory a doufám, že tento návrh přinese Mm, prospěch všem členům rodiny, kteří se starají třeba o své starší příbuzné. I oni budou mít eh, nárok na dovolenou nebo pečovatelskou dovolenou. A toto všechno jsme eh, zapojili do, toho, do této legislativy. Chceme vytvořit Evropu, kde e, děti budou vyrůstat e, v prostředí, kde vlastně uvidí, že jak matka, tak i otec e, mají stejné povinnosti. Bude to důležité zvláště pro chlapce v rodině, aby to viděli a je důležité tedy sdílet tyto, odpo- tyto povinnosti, tyto odpovědnosti. Chtěl bych vás vyzvat k tomu, abyste tento návrh podpořili. Je to vyvážený návrh, přináší prospěch mužům, ženám, rodinám i ekonomice. Je to navíc velice důležitý krok v Evropské unii k tomu, aby byla více sociální Evropou. Děkuji. Děkuji, děkuji také, že jste dodržel řečnickou dobu. Jiný jménem výboru FAM paní Kozlovská Rajevič. Máte dvě minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, jménem výboru FAM musím říci, že jsme velice spokojní s tím, že zde máme tento ctižádostivý projekt pro sladění osobního a pracovního díkova. Děkuji mnohokrát panu Kasovi za tuto zprávu, také stínovým zpravodajům a všem dalším, kteří se do práce na textu zapojili. Děkuji také za konstruktivní přístup k tomuto tématu. Tato zpráva byla Eh, projednávána také v našem výboru, ve výboru FAM, nebo tě nám jasné, že se jedná o mm, zejména o problém žen. Často eh, trpí určitým eh, velkým rozporem mezi osobním a pracovním životem a samozřejmě jsou to ženy, které si nejdříve berou mateřskou dovolenou, ale také zůstávají doma, když jsou děti například nemocné. Ženy se obětují, přeruší svoji kariéru, nemají tak skvělou kariéru jako muži, z tohoto důvodu dostávají menší plat a pak mají nakonec o 30 až 40 nižší důchody. Mladé ženy eh, jsou eh, vnímány zaměstnavateli jakožto riziko, protože je tady ta možnost, že zůstanou doma kvůli nějakému důvodu, mm, takže zaměstnavatele je méně eh, zaměstnávají, než muže také rychleji propouštějí a je to nespravedlivé. Je důležité, aby zaměstnavatele nabídli pružnou pracovní domu pro eh, pracovníky, které mají rodinu a je také důležité zajistit, aby pečovatelské povinnosti byly lépe rozděleny mezi ženami, matkami a muži otci. Také jde o pečování o děti doma, to je také důležité, nebo to zceluje rodinu a dává celé rodině a rodičům, dětem možnost eh, společně trávit hodnotný čas. Dále rodičovská dovolená, která je doplněna týdnění otcovskou dovolenou, to je, myslím, dobré jak pro matky, tak pro otce, tak pro děti. Proto vyzývám veškeré frakce, aby dnes při hlasování tuto neuvěřitelně důležitou zprávu podpořili. Měli bychom stát na straně rodin, dětí a rodičů. Děkuji, děkuji jménem komise paní Tyson. Máte slovo. Thank you very much. Uh, děkuji vám, paní předsedající. Vážení zpravodajové, vážení poslanci, chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu a příslušným výborům a zejména panu zpravodaji Kazovi a spolu zpravodajkyni paní Kozlovské a také všem stínovým zpravodajům za tvrdou práci na této směrnici. Vy jste udělali, co je ve vašich silách, abyste našli dohodu ohledně tohoto důležitého bodu. Ta dohoda by nebyla možná bez dobré vůle a ochoty ke spolupráci ze strany parlamentu i rady a bez vašeho odhodlání usilovat o pozitivní výsledek vyjednávání. Touto směrnicí zamýšlíme zvýšit účast žen na pracovním trhu a umožnit jim volbu na rovnováhu soukromého a profesního života. Také dáváme otcům možnost skutečně pobývat se svými dětmi, protože dnes eh, Muži i ženy stále ještě musí váhat mezi kariérou a rodinou a jak víme, tak je to především záležitost žen a je to vidět na statistikách pracovního trhu. Celková zaměstnanost žen je o 11,5% bodů nižší než u mužů což také znamená, že existuje platová nerovnováha mezi muži a ženami, která činí 16% a to se později eh, převádí na důchodovou mezeru, která činí 36%. Vážení poslanci, jsou tu samozřejmě ti, kteří říkají, že tento návrh vnucuje pravidla eh, rodinám a zasahuje do jejich soukromých rozhodnutí. Dovolte mi s tím nesouhlasit. Já tvrdím pravý opak. Tato směrnice má za cíl poskytnout výjimku více příležitostí a více pobídek a více možností volby občanům k tomu, aby sami si určili rovnováhu mezi prací a rodinou, přičemž konečné rozhodnutí je samozřejmě vždy na jednotlivých rodičích. Díky této směrnici eh, otci i matky eh, budou mít eh, dovolenou čtyři měsíce jako nyní, ale bude to nepřenositelné a placené na adekvátní úrovni stanovené členskými státy. Komise byla ještě ambicioznější, ale myslím si, že jsme našli férový kompromis v trialogu. Kromě toho otci budou mít 10 dnů otcovské dovolené, která bude placená na úrovni nemocenské. Rodiče i pečovatelé budou mít právo na požadování flexibilního pracovního režimu a v neposlední řadě tato směrnice také reaguje na jednu z největších výzev, která je před naší společností a to je stárnutí populace tím, že zavádí pečovatelskou dovolenou pěti pracovních dnů, mohou pracovníci lépe poskytovat péči svým příbuzným. Je to poprvé, kdy evropská směrnice zavádí takovouto pečovatelskou dovolenou. Vážení poslanci, skutečně se domnívám, že tato směrnice přináší konkrétní zlepšení do rodinného i pracovního života občanů a transformuje principy Evropského pilíře sociálních práv v realitu a posouvá nás o krok vpřed v implementaci cílu udržitelného rozvoje OSN. Děkuji vám moc krát za vaši tvrdou práci a děkuji vám, paní předsedající. Děkuji, paní komisařce. A nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Jako první za EPP paní Moran Šartie. Máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Má první slova se obrací na paní komisařku Marian Tyson. Já jsem, paní komisařko, velice obdivovala eh, vaši práci, eh, to, co činíte prostřednictvím tohoto textu, který je velice moderní a byla skutečně odvážná a v tomto textu eh, jste dokázala skutečně eh, nám předložit rovnováhu mezi pracovním soukromým životem. Je to velice odvážný text, protože ten text eh, vlastně závede zásadní změny do takových těch starobylých zvyků v naší společnosti, kde o rodinu a o děti se stará pouze žena a je to pro ní obrovský úkol brání jí to v kariéře a dokonce to vlastně snižuje její cenu na trhu práce. Vy tady přicházíte s tímto textem, který je dobře znovu vyvážený, vy tady eh, odstraňujete tuto nespravedlnost, která eh, vlastně je velkou zátěží pro mnoho žen a já vám za všechny ženy díkám, děkuji a také děkuji eh, našemu zpravodaji Davidovi Kasovi, který dokázal tu celou věc dotáhnout až do konce, prosadil svá přesvědčení a děkuji také za práci evropským poslancům, neboť můžeme mít na stole od komise dobrý text, můžeme jako zpravodaj stínový zpravodaj udělat dobrou práci, ale pokud celá tato práce není dovršena v trialogu, který probíhá efektivně, tak ničemu není. A proto děkuji, děkuji vám všem, je to skutečně nový kámen sociální Evropy, který zde máme eh, dnes dopoledne a který bychom měli podpořit. Je to nový element, který mění trh práce, který mění koncepci rodiny a který e, změní to nastavení rovnosti mezi muži a ženami. Změní to skutečně trh práce, neboť my tady skoncujeme s tou zátěží, kterou nese pouze žena což vede k nerovnosti platů, kariér a my to již nechceme. Chceme s tímto skoncovat, chceme to pro ženy a děkuji vám, paní komisařko, a děkuji všem kolegům. Děkuji za frakci SAD, bude mít slovo na dvě minuty třicet paní Arena. Děkuji mnohokrát, já se tady připojím k paní Moran Šartě k těm slovům díkům vůči paní komisařce a také k poděkování panu zpravodaji. Ano, je to pravda. Jsme v 21. století a stále ještě zažíváme situaci diskriminace v naší společnosti oblasti. Zejména se jedná o diskriminaci žen. Ženy, které jsou dnes diskriminovány v zaměstnání, jsou diskriminovány ve své kariéře, jsou diskriminovány v oblasti svých platů. A já si myslím, že to nemá několik důvod, má to jeden důvod. Neboť si uvědomme, že můžeme být matkami. Ale příčina této diskriminace je právě naše schopnost stát se matkami a mít děti. A není to pouze ten skutečnost, že máme děti, ale je to ta skutečnost, že možná bychom jednou mohli mít děti. I to náš diskriminuje. I to náš zaměstnavatel pokládá za riziko pro zaměstnání a pro kariéru. Devět měsíců těhotenství dnes ospravedlňuje nižší zaměstnanost žen než mužů, ospravedlňuje těch 16% eh, rozdílů v platech, 30% rozdílů v důchodech. Uvědomme si, že 9 měsíců ve vašem životě vás dostává do této situace. A proto dnes je na stole návrh, možný návrh řešení, který se snaží opět zavést rovnost mezi muži a ženami. Samozřejmě eh, pouze prostřednictvím směrnice k tomu nedojdeme. Těch 10 dnů otcovské dovolené to není mateřská dovolená, ale je to alespoň 10 placebních děn. Eh, rodičovská dovolená, která nebude přenositelná, máme tam dvě měsíce, které přenášet nejdou z jednoho rodiče na druhého, to je dobré. Mohli bychom mít ještě dále v oblasti platů. Ale máme těch i tu pečovatelskou dovolenou, těch pět dní, to je dobrá věc, uvidíme, jak se to osvědčí. E, děkuji paní komisařko za práci, která byla odvedla, je to krok, odvedena je to krok směrem vpřed, ale měli bychom velice dbát nad e, převádění této směrnice do národní legislativy. Pozor na to. Některé členské státy možná budou velkorysější, dají že nám více rovnosti, ale některé eh, budou chtít možná méně bojovat proti diskriminaci. Proto my zde v parlamentu musíme velice dobře kontrolovat, eh, zajistit, aby tato směrnice byla dobře implementována, tak, abychom skutečně mohli bojovat proti veškerým formám diskriminace vůči ženám na trhu práce. Děkuji. Děkuji a za frakci EKR paní paní Žitňanská. Velice děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové. V Evropském parlamentu často hovoříme o rovnosti mezi muži a ženami, o vyšším zapojení žen do pracovního procesu, o lepším souladu rodinného a pracovního života. Legislativa, o které budeme za chvíli hlasovat, je konkrétním nástrojem, který by tyto cíle mohl pomoci eh, zrealizovat. Tento návrh vychází z principu stanovení minimálních norm. Znamená to, že představuje jakési celoevropské minimum, ale každý členský stát má dostatek prostoru na to, aby si návrhy upravil tak, aby co nejlépe vyhovovaly jeho obyvatelům. Moje vlastní představa podpory pro matky a otce, které se starají o své nově narozené děti nebo o děti, které třeba kvůli svému zdravotnímu stavu nebo zdravotnímu postižení potřebují intenzivnější péči i v pozdějším věku, je v něčem odlišná od toho, co se podařilo vyjednat v trialogu. Dokonce si myslím, že by měla být v některých ohledech štědry, štědřejší. Je tu ale jedno velké ale. Toto zlepšení by mělo být už na členských státech ty budou mít volnou ruku, pokud budou chtít usilovat o další úpravy uznání nebo mm, umožnění otcovské dovolené při příležitosti narození dítěte je krok vpřed a jsem velice ráda, že otci budou moci trávit první chvíle s miminkem doma jako rodina. Na Slovensku jsme velmi dlouho eh, poslouchali pouze sliby o otcovské dovolené a tak jsem ráda, že tato úprava konečně povede k naplnění těchto slibů. A také oceňuji, že jsme se na evropské úrovni začali konečně vážně bavit i o péči o blízké a že se to přetaví do legislativní podoby v podobě pečovatelské dovolené. Pod podporu rodinám v Evropě považuji za klíčovou a to i s ohledem na budoucnost. Děkuji. Děkuji jménem ALDE paní Weber. Máte dvě minuty. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, myslím si, že zpravodaj a stínoví zpravodajové odvedli dobrou práci. Já jsem měla očekávání eh, spíše v intencích eh, k ambicí návrhu komise. Eh, v parlamentu se nám podařilo navýšit úrovně, ale po dlouhém vyjednávání s radou ztratil text potenciál. Mně by si líbila silnější ustanovení ohledně otcovské dovolené, úrovně platu, ohledně rodičovské mateřské dovolené, protože jsou studie, které jasně ukazují, že okolo 85% platu eh, představuje pobídku k tomu, aby otci využili své nároky na otcovskou dovolenou. Jinak ta zátěž bude i nadále ležet pouze na ženách. Eh, konečná vyjednávání mezi oběma spoluzákonodárnými orgány nevedla k dohodě ohledně tohoto aspektu a příliš toho zůstává v rukou členských států. A nakonec se toho tolik nemění oproti současné situaci. Je to krok vpřed, ale velice malý krok. Pokud jde o pečovatelskou dovolenou, tak eh, to je skutečné novum, které tato směrnice přináší na evropské úrovni, ale bohužel členské státy eh, se příliš zdráhají, jsou příliš opatrné ve svém přístupu. Studie eh, prokazují, že povinnosti péče o staršího nebo nemocného člena rodiny spadají vždy spíše na ženy, které eh, tak musí obětovat svou práci, kariéru, finanční nezávislost a samozřejmě sociální život. Tento text je samozřejmě krokem vpřed, eh, přestože nijak revolučním ale při nejmenším alespoň hovoříme o placených nárocích na e, rodičovskou dovolenou, o dvouměsíční nepřenositelnosti a o pěti dnech pečovatelské dovolené. A v neposlední řadě evropští občané e, mají nárok požadovat flexibilní pracovní režim, aby e, vyrovnali požadavky rodinného a pracovního života a já nemohu než doufat, že se to do budoucna ještě vylepší. Děkuji jménem GUE NGL paní González Peňas. Máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Mateřská a, pardon, rodičovská a otcovská dovolená plus eh, ty další návrhy, které zde máme, mm, jsme se snažili eh, upravit, předložili jsme různé pozměňovací návrhy. Musí zde být ta nepřenositelnost, pokud chceme opravdu dosáhnout eh, rovnováhy eh, mezi muže a ženami. Eh, pak tam musí být buď plná úhrada, nebo asi alespoň, alespoň 80%, aby nedocházelo k tomu, že ta rodina schudne. A také se někdo musí starat i o tu samotnou matku. Tato směrnice stanoví vlastně úplná minima, minimální normy, my s tím souhlasíme, že dobré, abyste byly alespoň minimální normy, které mohou zlepšit život některých občanů, ale myslím si, že by bylo dobré ještě při této příležitosti se snažit o ještě lepší situaci, abychom jste měli sociální Evropu, abychom více bojovali o rovnost mužů a žen, o rovnoprávnost. Takže doufám, že příští legislativní eh, období parlamentu to ještě dovede k dalším cílům. Děkuji. Nyní pan Otesun, Urtasun za zelené. Děkuji za slovo. No, máme z toho takovou uh, pachuť možná v ústech, takovou, je to takové hořkosladké. Um, nepodařilo se nám dosáhnout našich cílů, jako stoprocentní platba nebo ta nepřenositelnost, ale třeba v osmi eh, zemích určitě ta situace se zlepší, protože ta dovolená bude delší než je tak a v dalších pěti zemích se to také zlepší. A takže jsou to takové malé kručky vpřed, ale jsou to kroky vpřed. E, je pravda, že tedy nakonec to je mnohem méně, ta, ta dávka za tu rodičovskou nebo za tu otcovskou dovolenou, to je méně než 80%. A mm, navzdory tomu, že ty naše požadavky nakonec byly ukráceny. Chtěl bych poděkovat stejně zpravodajům, stínovým zpravodajům i Evropskému parlamentu, kteří byli velice ambiciozní tam, kde rada nebyla, protože pokaždé, když schvalujeme něco podle Evropského sociálního pilíře, tak e, musíme být ambiciozní a i zejména v budoucnu, abychom všechno toto mohli dále zlepšovat. Děkuji. Děkuji nyní za FFDD paní Begin. Děkuji. Um, paní Begin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že se shodneme určitě alespoň na jedné věci. Největší výzva, které čelí Evropa, není globalizace ani terorismus, ale spíše naše samotná budoucnost, za vůbec budeme existovat, protože demografové ukazují, že do roku 2050 se sníží počet obyvatel v Evropské unii a musíme dělat všechno, co je v našich silách, aby tom tento trend zvrátili. Musíme chránit mladé lidi, eh, ale pokud mladí lidi jsou v takové situaci na pracovním trhu, jaká se panuje, tak nemůžeme očekávat, že budou všichni zakládat rodiny. Jsem velice ráda, že je zde tato směrnice, která bude mít dobrý vliv na miliony lidí a lidé budou mít moci, budou mít lepší podmínky podmínky pro sladění pracovního a soukromého života. Mm, pak je ta otcovská dovolená, která by měla být nyní ve všech členských státech minimálně 10 dní a bude tam také no, důležité to řádně, jak si dát řádnou odměnu. Ehm, pak je tam ta rodičovská dovolená. Je důležité, aby to břemeno nespadalo pouze na Eh, bedra žen. Pak je tam ještě ta možnost eh, těch flexibilních pracovních úprav. Chtěl bych Mus, pak je tam ještě ta pečovatelská dovolená, která má pomoci lidem, kteří pečují o své blízké. Také tam přemýšlíme i o e, osobách OSVČ. Žádáme aby zde byla také i lepší možnost ze strany odborných pracovníků pomáhat s péčí Bohužel tedy ne všechny naše žádosti nakonec byly vyslyšeny, ale nakonec ten výsledek je takový, který můžeme podepsat. Je to uspokojivé, není to dokonalé, ale má to potenciál zlepšit život milionů občanů a také zvrátit pokles eh, přírůstku obyvatel mm, v Evropě. Takže pokud eh, hlavně někdo třeba plánujete rodinu, tak eh, toto určitě podepište a také přispějte svou troškou do mlína. Na minuty 20. Děkuji. Paní, Melan za NF, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tato zpráva, která se týká eh, podpory pracovníků nejenom v zaměstnaném životě a také v soukromém životě, typicky ukazuje eh, způsob práce Evropské unie. Totiž vněžuje se úplně do všeho, do každého komentu, každodenního života, každého pracovníka od samého počátku dítěte taky se to týká, zajišťuje se do péče o rodinu, o nemocné příslušníky, údajně, protože zavádí rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů, ale spíše to vytváří nerovnováhu. Ten text představuje tři rizika Ehm, jako všechny legislativní texty či právní texty v této doméně se týká pouze členských států. Brusel vůbec nemá právo na to, aby tady stanoval nějaké míry výše či délky trvání. To je zásada subsidiarity a navíc ještě se to prací proti zemím, jako je Francie, která už má dobrou úpravu. Takže tady skutečně možná je riziko nějakých nových nerovnovách. Dále tyto eh, dispozice jsou vlastně jdou proti zájmu profesních aktivit osob. A Není přeci možné, abychom tady někomu něco vnucovali, například nutně si brát otcovskou dovolenou. To se prostě vměšuje do osobního i profesního života lidí, je to zásah eh, ze shora a myslím, že to bude velký úder, úder pro evropskou ekonomiku a v první řadě tomu negativní dopad na malé a střední podniky, které se takto ještě více dostanou do nerovnováhy. Nyní za ne zařazené, bude mít slovo pan Funturis na jednu minutu. αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως στιγμή στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Myslím si, že založit rodinu je jeden z nejdůležitějších okamžiků v životě člověka. E, k tomu ale se samozřejmě e, druží úkol zavést za, za, kontinuitu našeho obyvatelstva. To platí i pro ty, kdo pracují. Musíme se postarat o to, aby ti, kdo zakládají rodinu, netrpěli na pracovišti. Naprosto souhlasíme se schválením rodičovské dovolené pro oba rodiče a domníváme se, že je třeba, aby eh, existovala specificky regulovaná flexibilní pracovní doba a to až do doby, kdy jsou děti dostatečně staré na to, aby se od, o, o sebe postarali, dejme tomu do 12 let. Kromě toho je potřeba eh, zavést další možnosti pro eh, rodiče dětí s postižením, protože mají více problémů a také pro ty, kteří pečují o osoby se smrtelnými chorobami. Paní Ribeiro, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Pokud chceme skutečně sociálnější Evropu, tak tato Evropa musí zareagovat na nové výzvy našich nových společností. A to je společnost či společnosti, kde rodiče stále odkládají narození dětí, jsou velice aktivní v pracovním životě, ale rodinu odkládají a rodiče a otcové chtějí mít také možnost požívat svého práva na otcovství. A my zjišťujeme, že u nás v Evropě máme velkou rozmanitost, co se týče práv žen a mužů. Jsou tady velké rozdíly a nejsou zohledněny potřeby rodiny. Eh, rodiče pak mají problém pečovat o své děti, nejenom po narození, ale také ve školním věku dětí, kdy tady ty potřeby dítěte prostě nejsou v souladu s těmi potřeby podniků, které zaměstnávají ty rodiče, což vede k obrovskému poklesu porodnosti v celé Evropě a to všichni víme. A generace, která stále odkládá narození dětí, je taková sendvičová generace, protože pak se stará nejenom o své malé děti, ale zároveň se musí starat již o své rodiče seniory což vede k tomu, že tato redakce je přetížená. Naši seniori by ovšem měli mít možnost, aby zůstali doma, aby o ně pečovali jejich vlastní rodinní příslušníci, jenomže jejich děti jsou přesně v tom věku v nejproduktivnějším eh, fázi svého života, pracují a nemají čas se starat o své rodiče, seniony. Proto musíme něco učinit. Musíme eh, pokročit vpřed a dát eh, pracujícím možnost pečovat jak o děti, tak o své staré rodiče. Tato směrnice samozřejmě celou záležitost nevyřeší, ale je to myslím, dobrá snaha čelit této výzvě, kterou máme v našich společnostech. Děkuji a nyní paní Blinkevičuce. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dnes eh, bude Evropský parlament schvalovat tuto směrnice a tím, že ji schválí, tak vyšle dobrý signál všem pracujícím, a to zejména rodinám s dětmi nebo rodinám, které se starají o své blízké nebo o nemocné. Musíme brát v úvahu skutečnost, že Evropa stárne a mm, musíme nastavit příznivější podmínky pro sladění pracovního a rodinného života, protože to povede i k podpoře porodnosti, a pro rodiče i pro otce je důležité, aby nastupovali na rodičovskou dovolenou a mm, ženy díky tomu také získají lepší příležitosti, aby mohly pracovat, aby mohly rozvíjet svůj profesní život. Ten náš návrh je v celé řadě ambicioznější, než je situace v členských státech. Já vítám ty výsledky, které vzešly z jednání. Mm, Také třeba dobré, že každý otec bude moci nastoupit po narození svého dítěte na desetidenní rodič, pardon, otcovskou dovolenou a že rodiče budou moci sdílet rodičovskou odpovědnost. To vítáme. Poprvé na evropské úrovni máme rovněž návrh na pečovatelskou dovolenou v délce pěti dnů. Um, aby se, um, aby se, abychom se mohli postarat třeba o někoho uh, nemocného v naší rodině nebo o naše starší příbuzné. Je důležité, aby také i zaměstnavatele uh, k tomu přispěli, aby mohli zajistit flexibilnější pracovní podmínky, aby se posílily i penzijní výhledy a zdravotní výhledy. A také ještě děkuji komisi za jejich velký podíl. Děkuji za slovo. Já chci říci, že Konfucius řekl, vyber si práci, kterou miluješ a pak vlastně mm, budeš celý život šťastný um, musíte být spokojeni v svém, ve svém soukromém životě, abyste mohli být spokojeni i ve svém pracovním životě. Je důležité, aby byla rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Směrnice, ale eh, směrnice se tedy tomu věnuje eh, vhodným způsobem, ale musíme mít na paměti, že se jedná o určité dlouhodobé investice. Investujeme vlastně do rodin a do eh, péče o naše starší osoby. V Polsku Máme eh, zvláštní péči ze strany eh, státu, ale někteří mají pocit možná, že Evropská unie se zachází příliš daleko, že zasahuje do rodinných záležitostí, do rodinného práva. Některá ustanovení jsou eh, kompatibilní s těmito návrhy. Například v Polsku už teď máme dva týdny rodičovské, otcovské dovolené po narození dítěte. Takže s tím třeba souhlasíme, ale nemyslíme si, že třeba ta, ty, ty dve, dva měsíce, kdy nelze přenášet tu rodičovskou dovolenou, to třeba s tím třeba nesouhlasíme. Děkuji, není pan Choc. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, děkuji. Já bych chtěla nejprve poděkovat všem eh, panu zpravodaj a stínovým zpravodajům. Myslím si, že ten text je velice důležitý pro evropské občany, bez pochyby, a je také důležitý i pro evropské pracující. Chceme posílit eh, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, to je důležité pro mnoho lidí, kteří pracují. Tento text je zcela jistě velkým krokem vpřed, eh, také prosazuje rovnost mezi ženami a muži, to zcela jistě chceme, také chce snižovat eh, rozdíly v odměňování mužů a žen a chce zkrátka najít lepší rovnováhu mezi eh, pracovním a soukromým životem. Chtěl bych zdůraznit, že to také vychází z takzvaného evropského sociálního pilíře, pardon, z evropského pilíře sociálních práv, a je zde tedy taková určitá celá e, sada různých směrnic a legislativních návrhů, které usilují o lepší sociální situaci a takhle lepší sociální kohezi v Evropě. Chci ještě zareagovat na to, co říkal pan Ortas. E, ano, samozřejmě, že členské státy budou na to muset trochu reagovat a určitě příští legislativní období v Evropském parlamentu bude muset usilovat o lepší solidaritu v té sociální sféře. Děkuji. Děkuji ještě nyní paní Kuneva. Máte jednu minutu, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jak eh, rozpoznáte rodiče, Eh, pardon, tedy mm, můžeme si říct jaksi, že rodiče je takový luk a dítě je, jeho dítě je takový šíp, který tedy ten rodič vysílá do života, to řekl nějaký básník. Um, není vůbec lehké sladit pracovní a soukromý život. Já jsem měla trochu jiné názory, když jsem začala pracovat na této eh, věci. Bohužel tedy ty návrhy, které se týkaly naší mateřské dovolené, vlastně vůbec neprošly, když nám to, eh, když jsme tomu věnovali mnoho práce. Ale myslím si, že alespoň tato směrnice je krokem vpřed a umožní milionům rodičů v Evropě, aby eh, byli se svým dítětem. To znamená, že třeba dítě si bude pamatovat okamžiky, které zažilo se svými rodiči. A o to nám jde, chceme spravedlivější, sociálnější Evropu v budoucnu. Děkuji. Děkuji, pan Mitrofanov, na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zpráva o rovnováze pracovního a soukromého života byla dlouhodobým projektem nás všech. Nemluvě o tom, kolik času bylo potřeba na dosažení dohody. Mluvím o těch intenzivních dnech vyjednávacího procesu. Abychom uzavřeli tento proces, který celkem zabral několik let, chtěl bych zmínit, že konečná dohoda zlepšuje současný rámec eh, otcovské, rodičovské a pečovatelské dovolené, ale je poměrně poměrně daleko od původních ambicí Evropského parlamentu. Já a moji kolegové bychom byli rádi, kdyby tato směrnice byla více orientovaná na rodiny a lidi. Ale jakožto otec a občan jsem rád, že konečně v nějakém evropském dokumentu bude oficiálně zavedena otcovská dovolená v délce deseti dnů. Nicméně eh, to ta úroveň plateb na úrovni nemocenské, to není dostatečné. Kromě toho, eh, pečovatelská dovolená je jedním z velkých výdobytků Evropského parlamentu v sociální sféře během tohoto legislativního období. Děkuji vám. Děkuji, pan Čoka, na jednu minutu a půl. Děkuji, pane předsedo Evropská unie. Postupuje správným způsobem případě své politiky sladitelnosti mezi profesním a osobním životem je třeba do této politiky investovat a je to, myslím, velmi správný směr. Musíme se zaměřit na rodiny, musíme posílit porodnost. To je velice důležité pro naši společnost v celé Evropě rovnováha mezi pracovním a soukromým životem podpoří jak muže, tak ženy a i ekonomiku. Budeme moci zvrátit tímto způsobem demografický vývoj. Důležité je také téma učitelů na školách je nutné zajistit, aby sladitelnost byla možná. A je třeba také podporovat konkrétní regiony, jako například Lombardy, která vytvořila výborné projekty pro sladitelnost soukromého a rodinného života, které jsou skutečně mm, naprosto na špici, co se týče sladitelnosti Lombardie poskytla miliony eur pro školky a další zařízení péče o děti. Já bych si přál, aby Evropa investovala do regionu, abychom posilovali sousedství a blízkost občanům tak, jak to udělala Lombardie. Pokud investujeme do regionu, tak investujeme správným způsobem také do sladitelnosti. Děkuji. Paní. Děkuji nyní paní Šejdrová dvě minuty. A kolegové, vážená paní komisařko, já myslím, že pro vás to musí být velmi příjemné, když

jakožto rodič samozřejmě chcete, aby vaše dítě mělo co nejlepší start do života. A my za PVDA chceme, aby všichni rodiče měli možnost dát dětem tento nejlepší start do života. Což by nemělo záviset na tom, eh, kde jste se narodili, nebo jak eh, hluboko, nebo mělko máte do peněženky. Bohužel eh, občané v Nizozemí s nízkými příjmy nemohou učinit tento skok, protože mají příliš nízký příjem. My jsme ale rádi, že vznikla dohoda, že naši ministři začnou pracovat, protože dobrá pravidla pro dovolenou znamenají hodně pro rodiče. Rodiče tak mohou společně si užívat toho, že mají novorozené dítě. Tím vzniká pouto mezi rodičem a dítětem a umožňuje to lepší rozdělení práce v domácnosti a lepší možnosti pro ženy účastnit se pracovního trhu. Je to skvělý krok směrem k sociálnější Evropě. Děkuji, pan Vistisen, na jednu minutu. Děkuji. Ten návrh, který tu předkládáme, je eh, dalším eh, příkladem toho, jak se Evropská unie vměšuje do národní legislativy a rodinného práva. Není trošku pokrytecké, že v tomto parlamentu, eh, kde poslanci nemají žádnou otcovskou nebo mateřskou dovolenou, že my máme říkat ostatním, jak mají dětem zajistit co nejlepší start do života. Dánská lidová strana se domnívá, že sociální práva jsou oblast, která má být definována výlučně členskými státy. A jsou to členské státy, které na to vybírají daně. Jsou to oni, kdo eh, mají na starosti tuto politiku, kdo ji provádějí. Takže tohle je debata, která by se měla odehrávat eh, na státní úrovni. Chceme, aby se do této diskuze Evropská unie nepletla, protože tím zůstane méně prostoru pro to, aby eh, se rodiny a státy definovaly. Pan Pimenta Lopeš, děkuji, pane předsedo. Tento návrh směrnice je ukázka toho, jak se sociálně vlastně jde zpět a ne vpřed. Máme tady odměnění na základě nemocenské při otcovské dovolené. Pak je tady definice odměny u rodičovské dovolené či pečovatelské dovolené. To je vlastně ostuda pro ty, kteří to hájí či navrhli. Máme tady podmínky pro to, kdy je možné pečovat, kdy ne. A pak tady máme možnosti, kdy je tedy možné si vzít dovolenou, kdy ne, což omezuje například přístup k dovolené pro pracovníky, kteří mají smlouvu na dobu určitou. Zde se vlastně chrání eh, také hlavně zaměstnavatele, kde je přesně nastaveno, kdy si zaměstnanec může vzít dovolenou a kdy. My chceme, aby byla prodloužená doba dovolené, aby byla stoprocentně odměňována na výši platu. Dále chceme, aby se podporovaly veřejné politiky a veřejné služby. Z důvodu, který jsem zde nadnesl, my tento návrh směrnice odmítneme. Děkuji paní Reintke. Děkuji, pane předsedo. V poslední době, zejména tím, jak začíná eh, předvolební kampaň, tak začíná po Evropě znít spousta lží o rodinném životě. Mm, jsou zde, mm, máme omezovat práva žen, máme omezovat práva komunity LGBT a tak dále. Minulý týden ve Veroně se ukázalo, že jsou zde e, konzervativci a pravicová e, extrémní strana, kteří chtějí e, být proti námi a my musíme, chci říci, že musíme bojovat s homofobní retorikou a s dalšími retorikami, musíme pomáhat rodinám, tyto rodiny musí a všechny formy rodiny musí mít své místo ve společnosti a rodiny také musí mít čas na péči o své členy. Tato směrnice je velice důležitým krokem vpřed a je to cesta, kterou bychom se měli vydat v Evropské unii. Děkuji, nyní pan kolega Sander. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Nadešel čas, abychom chránili rodiče. Dnes více než šest rodičů z deseti nedokázou nalézt tu křehkou rovnováhu mezi jejich profesním a osobním životem a vystavují se často riziku nejistých pracovních podmínek a či burnoutu. Rodiče jsou v těžké situaci a tady Evropa musí se hrát zásadní roli pro to, aby podpořila solidaritu, která existuje v každé zemi, solidaritu s rodinami. Nová pravidla, která se týkají rodičovské dovolené, které dnes budeme přijímat, jsou toto evropskou odpovědí zcela konkrétní odpovědi Evropy. Navzdory našim eh, odlišnostem jsem velice ráda, že se nám podařilo společně pokročit před a zavést tento minimální pilíř pravidel, který přispěje k tomu, abychom lépe spolužili v naší společnosti. My tady zavádíme evropskou otcovskou dovolenou, která zajistí všem otcům, že můžou být u svého dítěte hned po narození. Dále zavádíme doložku o nepřenositelnosti pro část rodičovské dovolené, což je další zásadní prvek tohoto nového právního textu. A pak tady zavádíme nově také pečovatelskou dovolenou, což se týká mnohého počtu serionů. My máme v Evropě mm, velké procento lidí starších 65 let a tady někdy e, je to velice nákladné, pokud se o seniory mají starat nějaký soukromý poskytovatel a proto se často o rodinné příslušníky starají tedy jejich vlastní děti. A to je proto je důležité, že máme pečovatelskou dovolenou. Tato právní text je takový první důležitý krok proto, abychom pomáhali rodinám a je na členských státech, aby to správně implementovali. Děkuji vám. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo tomto parlamentu jsou lidé, kteří říkají, že tohle je zbytečná legislativa. Už v roce 1992 však byla přijata první směrnice o mateřské dovolené a tehdy bylo členských států Evropské unie mnohem méně a společnost vypadala úplně jinak. A v tomto kontextu je vidět, že už je opravdu na čase, aby se tato legislativa modernizovala. To, o čem dnes hlasujeme, je základní právo na eh, rodičovské jistoty, které budou fungovat. Chceme, aby otci mohli být doma s dětmi, aby mohli převzít větší odpovědnost za domácnost a také, aby ženy měly větší možnost pracovat a Eh, máme značnou potřebu kvalifikované pracovní síly. Víme, že ženy na pracovním trhu jsou velký ekonomický motor, který musíme pořádně nastartovat. Eh, pohlavně rovnější společnost je zkrátka dobře pro rodiny, pro jednotlivce, pro děti a pro ekonomiku. A je na čase, abychom podnikli další krok. Děkuji paní Stevens na jednu minutu. Vážení kolegové, správná rovnováha mezi soukromým a pracovním životem eh, je zásadní. Všichni zejména ženy, musí mít příležitosti na pracovním trhu. Až příliš často si ženy stále ještě musí vybírat eh, mezi eh, kariérou a rodinnými povinnostmi. Myslím si, že členské státy jsou nejlépe vhodné k tomu, aby vyhodnotili potřeby svých občanů. Například ve Flandrách máme dobré předpisy pro pečovatelskou dovolenou, ale jestliže se Evropská unie pokusí vnucovat státním orgánům své představy, mohlo by to mít účinek naprosto opačný než ten, jaký je zamýšlený. Je třeba se zabývat i pozicí zaměstnavatelů, kteří už nyní jsou pod přílišným tlakem a tohle by mohlo situaci ještě zhoršit. Děkuji, já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji Davidu Kasovi a také paní Agněšce Kozlovské za jejich eh, těžkou práci a za ujetí s nímž pracovali. Ten text konečně řeší možnost, jak skladit pracovní a soukromý život, což je důležité zejména pro ženy, které mají pocit, že jsou eh, po narození dítěte na jednou na druhé koleji, nebo se musí starat nejen o své děti, ale třeba o jiné členy své rodiny. Pokud tato směrnice má nastavit celoevropský rámec, který zajistí, že oba rodiče budou spolu zodpovědní za své děti a že bude lepší možnost nalézt sladění mezi pracovním a rodinným životem, vychází to ze stávajících nároků a práv, ale zlepšuje to ještě mm, tyto možnosti eh, je tam ta nepřenositelnost a také placení otcovské dovolené ale vlastně zatím je to tak, že rodi, otcové nevyužívají ty možnosti tolik, jako by mohli, takže jsem ráda, že teď se e, ta situace nastavila jinak. Chtěla bych poděkovat, chtěla bych poděkovat i za to, že jste brali v úvahu situaci malých a středních podniků. Chtěla bych apelovat na všechny kolegy, aby tuto zprávu podpořili, protože povede k větší rovnosti mužů a žen v Evropské unii a navíc to také pomůže, aby se ženy mohly vrátit na pracovní trh. Takže takže hlasujme pro blaho matek, rodin a celé budoucnosti celé Evropské unie. Děkuji nyní paní Čentýle. Děkuji za slovo. To paradigma eh, dělby rolí eh, musíme omezit. Pokud eh, ženy chtějí mm, mít děti i být v práci, musí zde být eh, dobrá eh, jaksi, rozdělení povinností, musí eh, se ten systém nastavit tak, aby vlastně hm, se na tom podělala celá společnost, Ehm, dochází ke změně paradigmatu, měla by se změnit nebo zlepšit to sdílení rodičovských povinností, také by zde měla být i lepší pomoc ze strany různých institucí a celé společnosti. Nejedná se mm, zde, zde se také posilují i práva mm, pracujících. Paní Višněvská, děkuji mnohokrát. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rovnováha mezi profesním a rodinným životem je neuvěřitelně důležitá, je rozhodující, a to pro všechny, pro rodiny, děti, stejnou měrou. Je třeba hledat řešení, která nás přiblíží cíly sladitelnosti profesního a rodinného života. To je to důležitý úkol. Měli bychom se tedy ještě jednou podívat na to, jak to vypadá skutečně v realitě s tou sleditelností rodičového pracovního života. Jak to například vypadá v případě e, zaměstnanců našeho parlamentu. Často přicházejí z práce do, do práce v 9 hodin ráno, někdy mnohem častěji. Děti jsou poslány do jeslí, do školech, tam jsou vychovávány a své děti vidí pouze zřídka. Když má asistentka otěhotněla, Mohla jsem přesně sledovat, jak velká zátěž pro ní byla pracovní doba. Náš jednací řád je tady velice zaostalý. Nebylo pro ní například um, jednoduché pracovat z domova. Děkuji, vážený pane předsedo, paní Tyson. Evropa může být se sociálnější pouze v případě, kdy budeme mít rovnost příležitostí mezi muži a ženami jak doma, tak na pracovišti. Má frakce již dlouho požaduje, abychom měli rovnoprávnost péči o děti a také v péči o nemocné a staré osoby. Evropský sociální pilíř přesně toto hodlá zavést. Pomocí dnešní směrnice se o velký krok k tomuto cíli přibližujeme. Konečně Evropa přichází se svým příspěvkem pro moderní společnost v oblasti péče o děti a o rodinné příslušníky. Práce v rodině má být rozdělena. Minimálně čtyři měsíce je platená rodičovská dovolená z toho dva měsíce, které nejsou přenositelné. Toto vytváří silné podněty také pro muže, aby pečovali o děti, což já zcela naprosto vítám. Pomocí nového nároku mají konečně i od otcové právo na 10 eh, dnů placené otcovské dovolené, těch pět dnů pečovatelské dovolené, to je také velice dobré, ale aby otcovská dovolená byla placená výši nemocného, to je příliš málo. Eh, v mé zemi máme relativně nízké procento no, a to je skutečně nedostačující. Tady se konzervacici v tomto prosadili, s tím ještě nejsem spokojen. Děkuji vám. Děkuji a pan Simon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Toto opatření bylo navrženo před dvěma lety. Pět měsíců trval trialog a je to takový příklad legislativy, která nepřináší paušální řešení, ale je flexibilní a přináší obrovské možnosti pro členské státy, aby vytvořili své vlastní zákony a aby se zařídili podle svého vlastního kontextu a podle svých vlastních tradic. Nicméně dochází ke zlepšení těch, zvýšení těch prahů pro všechny. Takže i třeba eh, země, které jsou bohatší a které mají dobrou ochranu, jako je třeba Spojené království, budou, eh, nebo tam i, i, i, i tito občané budou mít lepší mm, možnosti. Například rodiče ve Spojeném království budou eh, mít eh, rodičovskou dovolenou, bude zde i pečovatelská dovolená, pokud ovšem Spojené království zůstane v Evropské unii. Děkuji. A nyní paní Kiniši v rámci Catch the Eye. Prosím, máte jednu minutu. Děkuji za slovo. Směrnice, o které dnes hovoříme, které dnes jednáme, přinese pozitivní vliv tím, že se sníží nižší zaměstnanost žen než mužů na trhu práce, umožní to také lépe sladit pracovní a soukromý život, jak ženám, tak mužům, aby eh, jak muži a ženy mohli mm, mít svou pracovní dráhu. Sice jsme museli vycházet eh, vlastně z takového pravidla z nejmenšího společného jmenovatele, je tam také net, transferabilita části rodičovské dovolené. To znamená, je důležité, aby to nebyly pouze ženy, které se budou starat o děti, ale aby i ženy se mohly plně účastnit na trhu práce. Členské státy musí dát pracujícím a zaměstnancům možnost žádat o pružné uspořádání pracovní doby. Také tam musí mít dostatek příslušné infrastruktury péče o děti nebo péče o jiné rodinné příslušníky což skutečně pomůže zaměstnancům, kteří se starají třeba o své přiblízké, kteří jsou vážně nemocní. Děkuji, říká pan předseda. Nyní pan Čeneči. Děkuji. v současnosti existuje mm, rozdíl 16 eh, v odměňování mužů a žen a 37 v důchodech mužů a žen. Ženy jsou stále ještě diskriminovány eh, v práci a třikrát větší čas tráví neplacenou prací v domácnosti než muži. Tato eh, směrnice má sladit pracovní a rodinný život jde tím směrem, o kterým často hovoříme, ale velice málo se většinou dostane do praxe. Tato směrnice má přinést rovnováhu um, povinností mezi muži a ženami v péči o jejich příslušníky. Také jsou tam určitá nová práva, například právo žádat opružné uspořádání pracovní doby ten výsledek je mnohem um, slabší, než jsme chtěli, ale stejně musíme ocenit pokrok. Děkuji a nyní paní Miranda, říká pan předseda, máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, je třeba podporovat rodiny. Podporovat osoby, které pečují, to je důležité pro rovnoprávnost v Evropě. Proto je tento krok správný a děkuji paní komisařce, že dala členským zemím možnost zlepšit situaci Sladitelnost profese osobního života je zejména pro ženy složité. Většinou jsou to ženy, které se vzdají své práce a zůstanou doma. A to není spravedlivé. Paní komisařko, víte, že v mé zemi společnost velice rychle stárne a o děti pečují zejména babičky musíme podporovat veškeré osoby, které pečují o děti či rodinné příslušníky a také musíme podporovat jednočlené rodiny a rovněž osoby, které pečují o své rodiče seniory. Například má matka má Alzheimerovou chorobu, co změnilo můj život, stejně tak jako život mnoha rodin v Evropě. Osoby, které počují a rodiny potřebují naši podporu. Děkuji. Děkuji jako poslední pan Nikola Kaputo na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Směrnice, eh, která řeší rovnováhu mezi profesním a soukromým životem, je důležitým krokem směrem vpřed. Zlepší možnosti rovnováhy pro všechny rodiče, zavádí minimální standardy pro otce, aby se mohli vzít alespoň 10 dní otcovské dovolené pro narození či osvo- po narození či osvojení dítěte. Rodit tato doba je placena na výši minimálně na výši nemocného. Také je zaváděna pečovatelská dovolená pět dní ročně a všechny, všichni rodiče, které mají děti mladší 8 let, mohou využít pružnosti v zaměstnání. Znamená to, že rodiče či pečující osoby si mohou budou moci lépe naplánovat sladění svého profesního sociálního života. A to je, myslím, velice důležitý krok směrem k lepší Evropě. Děkuji a nyní paní komisařka. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jak jistě víte, a někteří z vás to v debatě říkali, proces vyjednávání nebyl nijak jednoduchý a trvalo dlouho, než jsme dosáhli tohoto výsledku a všichni jsme museli projevit flexibilitu a ochotu ke kompromisům v určitých bodech. Jsem však přesvědčena o tom, že dohoda, kterou máme na stole, je vyvážená a zachovává hlavní cíle našeho původního návrhu. Ukazuje se, že sociální Evropa a udržitelná Evropa není nějakým teoretickým imaginárním cílem, ale tvrdou realitou. Domnívám se, že nyní přineseme konkrétní zlepšení do rodinného a pracovního života našich občanů a realizujeme tak principy Evropského pilíře sociálních práv. Není to jen otázka spravedlnosti, ale zároveň je to prospěšné pro eh, rodiče a pečovatele, kteří tak budou mít lepší rovnováhu mezi soukromím a, pra- a prací. Je to dobré i pro podniky, i malé a střední podniky, které eh, si tak budou moci uchovat eh, talenty a je to dobré pro členské státy, které momentálně přicházejí o 370 miliard euro ročně kvůli genderovým nerovnostem v zaměstnání. Domnívám se, že eh, politika příznivá pro rodinu je klíčovým motorem ekonomického růstu. Proto vyzývám vás všechny, abyste podpořili tuto směrnici o rovnováze pracovního a soukromého života a chtěla bych vám moc krát poděkovat za laskavá slova na adresu komise a eh, osobně adresované mně a e, mohu vás ujistit, že komise bude pozorně sledovat transpozici této směrnice. Děkuji vám ještě jednou za vaši práci a odhodlání. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. A nyní dostane slovo pan zpravodaj David Kaza. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat e, paní komisařce Tyson a také paní komisařce Jourové. Chtěl bych jim poděkovat za veškerou pomoc a trpělivost během diskuzí. Děkuji také kolegyni Agněšce a všem stínovým zpravodajům, kteří se mnou pracovali na této směrnici. Někteří stínoví zpravodajové se účastnit práce nechtěli, a někteří stínoví zpravodajové požadovali mnohem více, než jsme byli schopni nabídnout. Nicméně, jak jste dnes slyšeli, většina stínových zpravodajů se shoduje na tom, že tohle je vyvážená legislativa. a během diskuzí s EUTC a s dalšími odborovými svazy jsme získali lepší přehled o současné situaci a získali jsme tak přehled o tom, co můžeme vykonat. To, co nyní předkládáme, je směrnice, která může zaručit sociálnější Evropu, než máme dnes. Chtěl bych říct, že jsem spokojený s touto rozpravou. Protože ta reflektuje rozpravu, kterou, ta reflektuje diskuze, které jsme vedli i s radou na počátku Původně to bylo poměrně náročné, ale potom většina členů rady se obrátila ve prospěch tohoto textu. Tohle není úspěch jednoho jediného člověka. Je to plod spolupráce mezi institucemi a všemi zúčastněnými stranami. Na závěr bych chtěl říci, že tohle je velmi vyvážený zákon, prospěšný rodinám, prospěšný ženám, mužům, ekonomice, ale především pro sociální Evropu. Děkuji všem kolegům, kteří se účastnili této části jednání. Také děkuji komisi. Chci říci, že teď tento bod jsme ukončili a hlasování začne v 11 hodin. Do té doby se jednání přerušuje.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

poslouchat. Tímto opět zahajuji naši schůzi. Včera bylo plénu oznámeno, že výbor Ekon doporučuje dvě námitky proti právním aktům. Proti tomuto doporučení nikdo nic nenamítl během hluty, tímto tato doporučení podle článku 105. 6 jakožto mm, přijaty, přijata a budou zveřejněna společně s veškerými dalšími přijatými texty. Prosím vás, usaďte se, dostáváme se k hlasování. Začínáme s právou Cambacky. To je návrh na rozhodnutí, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kole, pane kolego, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poprosil kolegy a kolegyně, aby hlasovali pro zrušení mé imunity, neboť po mnoha útocích na naši kancelář, jednalo se dokonce i o žhářské útoky na naši kancelář ze strany levice. A my po všech těchto útocích stále ještě nejsme dostatečně chráněni řeckou policií. Museli jsme zavést eh, monitorovací kamery, předseda přerušuje. Tady není naplánovaná rozprava o imunitách, proto vám již nemohu dále poskytnout slovo. Nyní budeme hlasovat o zprávě pana Sameckého pro proti, drželi se, přijato. Další zpráva Cambacky, ta se týká imunity pana Sinatinose, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pan kolega Fox. I rise under rule 190 podle 100, 190 mm, lomeno 4 bych chtěl říci, aby se to odložilo na příště, aby zde mohla být řádná debata. A to ze dvou důvodů. Za prvé, tato zpráva popisuje Gibraltar jako kolonii, což není. Je to svrchované mm, období, eh, svrchované území a lidé na Gibraltaru si požívají plné autonomie a jsou Britové, protože se tak rozhodli. A druhý důvod je procedurální výbor Libe eh, schválil mandát 59 vůči 0 a Klaus Marie vyjednával dík, eh, podle tohoto mandátu. Poté byl odstraněn na uzavřeném jednání, protože španělská vláda nesouhlasila s tímto mandátem, který mu udělil výbor Libe. Odstranění vyjednavatele bylo obrovské narušení jednacího řádu. Takže španělská vláda může sice na radě mm, přesvědčovat ostatní o svých názorech, ale neměla by takto se chovat zde v Evropském parlamentu. Potřebujeme, aby zde proběhla rozprava, abychom ukázali, jak je to korumpující španělské chování um, zde v, ohledně této zprávy. Je to článek podle 190.4 jednacího řádu a proti by se ráda vyslovila paní kolegyně Garcia Perez. Perez. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve já nemohu připustit, aby španělská vláda byla takto urážena, neboť toto je urážka většiny občanů mé země. Za druhé, není možné, aby demokratické postupy byly používány pouze, když se to někomu líbí. Tady došlo k dohodě s radou, tak jako v mnoha dalších případech. Rada eh, projevila svůj postoj, pak parlament a pak jsme vyjednávali. Veškerá rozhodnutí jsme přijali v souladu se všemi zákony odpovídajícími, stejně jako změnu zpravodaje, která byla ratifikována výborem Libe. Proto musí být toto rozhodnutí akceptováno a na závěr nemůžeme tvrdit, či připustit, aby ti, kteří odcházejí, rozhodovali o budoucnosti těch, kteří zůstávají. Tady jde o definici v souladu s mezinárodním právem a nesmíme zapomínat, že to, o čem dnes hlasujeme, není důsledek o rozhodnutí španělské vlády. Dnes hlasujeme o to, zda, když pokud tedy v 12. čtvrtý Spojené království nás opustí, jak vyřešíme otázku víz. Nesmíme zapomínat, nyní byl odejmut mikrofon předsedou, děkuji paní Garcia Perez. Takže měli jsme si názory, kdo eh, je pro to, aby se to odložilo. Kdo je proti tomu? Ověříme to, za hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní má slovo paní kolegyně Gerling. Frau Kollegin Görling, Sie haben das Wort Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla hovořit ke stejnému bodu, ale podle článku 59.3 a žádám parlament, aby otevřel tu zprávu pro pozměňovací návrhy. Já to nechci odkládat. To odůvodnění je jednoduché. Tato technická a velice vítaná zpráva, která dává britským občanům právo vízového vstupu do EU po Brexitu, byla vzata za rukojmí politicky motivovanými příspěvky Španělska v radě. Kromě té formulace, která popisuje Gibraltar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 tak zpravodaj Claude Moraes neustále bránil pozici parlamentu a byl pod obrovským nátlakem a nakonec ho konference předsedů sesadila z pozice zpravodaje eh, a následně parlament vyhověl požadavkům rady. V podstatě se parlament eh, účastnil spiknutí na nejvyšší úrovni a nahradil legitimně schváleným parlamentním textem sobecký, text sobeckými zájmy jednoho členského státu. Myslím si, že tento proces ukazuje pohrdání eh, výsadami tohoto parlamentu a je třeba se mu postavit na odpor. Já a 38 eh, poslanců, včetně Claire Moody a Molly Scott Cato a mikrofon je vypnut. Děkuji kolegyně Gerling. Nejdříve otázka, zda 38 eh, poslanců se může k tomuto připojit, k této žádosti. Zdá se mi, že ano, pokud o tom někdo pochybuje, ne, nikdo o tom nepochybuje. Kdo chce hovořit proti této žádosti kolega González Pont? Vážený pane předsedo, nemusíte se mne bát, pane předsedo. To, o čem dnes budeme hlasovat, je, jsou výzomé podmínky pro miliony evropských občanů pro případ, že příští týden dojde k Brexitu bez dohody. Pokud bychom toto hlasování oddálili, tak bychom odsoudili miliony Evropanů k tomu, eh, že by si museli žádat o víza, pokud by cestovali do Spojeného království. To přece není možné. Nemůžeme poškodovat miliony občanů pouze proto, abychom se někomu zalíbili. Spojené království chce odejít a naší povinností je, abychom chránili naše občany, občany EU a já prosím tento parlament, abychom to takto učinili. Předseda, dostáváme se k hlasování. Kdo je pro žádost paní Gerling? Kdo je proti? Budeme to muset také ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dostáváme se k hlasování o předběžné dohodě. Trojka, jmenovité hlasování zahajují. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Jsme u zprávy Mitrofanos, jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k usnesení, které se týká odpadu. Kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Nyní zpráva Kilonen. Milé kolegyně, milí kolegové, Já dnes ráno jsem obdržel hlas, eh, telefonovat, který se týkal tohoto hlasování, až jsem vás viděl. Již dnes ráno jsem měl ten telefonát, já jsem tady autem, plánovala jsem, že pojedu zítra, takže já mám spoustu, spoustu času. Chci vám také říci, že existuje možnost, která je v jednacím řádu, existuje možnost za, jak si rozčlenit hlasování do bloku, což samozřejmě je úkolem odpovídajících služeb, aby připravili takovéto hlasování an blok. Vím, že tady k tomu panuje celá řada různých názorů a proto já nejdříve navrhuji, abychom začali hlasovat a po jisté době se vás zeptám, zda skutečně chcete hlasovat o každém jednotlivém pozměňovacím návrhu, či zda si spíše přejete přejít k hlasování an blok. Nyní kolegyně k jednacímu řádu, prosím panie předsedající, tu nechodí o čas, ale chodí... děkuji za slovo pane předsedo. Jde, nejde ani tak o ten čas, ale jde o to, zda po tom hlasování bude dobrý výsledek. E, je dobré, aby třeba ty pozměňovací návrhy byly dány do skupin podle jména svých autorů a mm, protože jinak to vypadá, že to nebude dobré ani pro malé a střední podniky. A nakonec se nám všichni budou smát jako parlamentu. My jsme chtěli, aby ten hlasovací seznam byl dobře, pečlivě připraven, protože tam je přes tisíc eh, bodů. Myslím si, že by bylo dobré to třeba nechat až na Štrasburg a do té doby to řádně připravit. Chtěla bych ještě tedy vás všechny požádat, abyste mou žádost podpořili. Herr Kollege Svotovský. Kolega Zlovkovský. Pane předsedo, jménem skupiny EKR navrhuji, abychom hlasování odložili. Navrhovaný pořad to pořadí, například 147 a pak ty další bloky na hlasovacím seznamu, 174a tady a 174.2. Tam jsou v jednom bloku naprosto rozpolupné představy, o tom nelze hlasovat unblock. 183.9, to je taky proti jednacímu řádu, není to v pořádku. Tady nám představujete hlasovací bloky. E, tam jde pouze o to, kdo to navrhl, ty pozměňovací návrhy, ale vůbec ty blochy nezohledňují obsah těch pozměňovacích návrhů, což je naprosto v rozporu s jednacím řádem a povede to k tomu, že Evropský parlament poruší svůj vlastní jednací řád. Něco takového již existovalo a nakonec to zkoušelo u Evropského soudního dvora. Proto je důležité, abychom toto hlasování odložili. Předseda, děkuji. Já bych byl velmi rád, kdybyste tady nečetli pouze svá připravená prohlášení, ale kdybyste také naslouchali tomu, co říkám. Já jsem před chvíli říkal, že nejdříve budeme hlasovat jednotlivě, návrh po návrhu. Paní kolegyně, která hovořila před chvílí, ta žádala o to, ještě jednou žádala o to, abychom odložili hlasování já tady nikoho nechci potlačovat, takže budeme hlasovat o jejím návrhu jejich žádosti, to odložit. Jsme o tom hlasovali včera, budeme o tom hlasovat znovu dnes. Kdo je proto, aby se to odložilo? Kdo je proti? To nechám ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Takže 629, bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 630. A omlouvám se, říká pan předseda, nejdříve hlasujeme o 145, 691 a 750 jsou identické. A jde tady tedy o odmítnutí, zamítnutí návrhu komise, takže toto bude odhlasováno jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Abgelehnt. So, Zamítnuto. Sek 629 eh, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 630 pro, Milí kolegové, přesně víte, že vždycky vyhovím žádosti o ověření, když to požadujete, ale dnes udělám všechno pro to, abych zajistil pravidla parlamentního hlasování, ale nemůžu akceptovat, nemůžu akceptovat pokusy obstruovat naše hlasování. Takže to teď ověříme, můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Toto je eh, dvoutřetinová eh, většina. Pokud ta hlasování budou stejná, tak nebudu akceptovat ty požadavky na ověřování v těchto případech. 630. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dobře, ověříme 630. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 631, kde pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 632. Dobře, ověříme 631. To už je třetí ověření. Eh, můžete eh, hlasovat? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A toto opět s dvoutřetinovou většinou. Eh, kolegyně má něco k jednacímu řádu? Da, domnul președinte, pe regulamentul de procedură, pentru că sunt lucru... Pane předsedo, toto jsou velmi důležité věci. Myslím si, že nemá cenu plítvat tady časem. Pojďme o tom všem hlasovat elektronicky. si Paní Grapiny, dovolíte, abych o tom rozhodoval já a ne vy. 632. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 633. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 634. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 635. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 618. Eh, pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 619, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 620, pro, proti, zdrželi se, 621, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 622, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 623, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 624, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 625, ne pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 626, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 627, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 628, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 636 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 637 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 638 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 639 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 640, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 641, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 642, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 643, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 644, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď tam je, pánové, to jsme teď udělali ten první blok. Celkem jich je 1100, takže teď můžeme přejít k druhému bloku. Tady zase budeme posouvat jednotlivě. 600, eh, eh, pardon, 763. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 292. Můžete hlasovat. Eh, hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 293, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 294, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 295, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 296 jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 297, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 298 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 299 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300, jmenovité hlasování můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 301, jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 302, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 303, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 304, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 322, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 223, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 224, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 225, kde pro, proti, drželi se Zamítnuto 226, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 227, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 228, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 229, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 230, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 231, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 232, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 233, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 234, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 235, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 236, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 237, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 238, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 239, pro proti, zdrželi se, zamítnuto, 240, T pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 241, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 242, kde pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 243, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 244, kde pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto 45, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 246, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 247, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 248, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 249, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 250, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 251, kde pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 252 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 253 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 254 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 255 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 256 kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 257 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 259 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 59, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 260, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 260. Vážení kolegové, Arg viel schneller kann ich nicht, arg viel Rychleji uh, už to opravdu nemůžu, vy ani, tak, vy také ne, tlumočníci už teprve ne. A Pozoroval jsem to přesně. Měli jsme tady eh, většinu 150 hlasů navíc nebo až dvě třetinová většina to byla, takže se chci zeptat, jestli bychom přece jen nemohli hlasovat o blocích. Lassen Sie uns Dobře, pojďme se nad tím dvě, tři minuty zamyslet. Kolega Marinesku. Dear colleague, dear vice... Vážený pane kolego, pane místo předsedo, eh, já eh, se vracím eh, k té žádosti od samého počátku. My tady ty nehlasujeme o obsahu, hlasujeme tady periferie proti ostatním zemím, bude to ten týž výsledek. Eh, opakujeme hlasování eh, o obsahu eh, článek po článku, odstavec po odstavci, protože tímto způsobem Evropský parlament nemá hlasovat hlasovat v blocích. Jediný důvod pro tyto bloky je, že skupiny poslanců, kteří navrhli tyto pozměňovací návrhy, protože v jednom eh, bloku jsou tam eh, pozměňovací návrhy eh, mm, ke článku 4, 12, 9. Nejsou to, není to nějak spojité. Hovoříme tady o době řízení, o parkování, o věku řidiče. Vůbec to není spojité, ty pozměňovací návrhy. Takže to se nedrží žádného pravidla parlamentu. To je situace tohle eh, vytvořili, eh, ten, ten nepořádek zaměstnanci parlamentu. Pane Marinesku, všechno, eh, co jste navrhnul, bylo vyslyšeno. Poslední věc s veškerou rozhodností odmítám. Poslední větu. Pane předsedo, já jsem slyšel velmi dobře, co říká pan Marinesku, že jste tady vytvořili ty bloky podle autorů, je to pravda, ale je to tak správně. Ty bloky jsou vytvořeny určitým politickým eh, způsobem, nebo sleduje to určitou politickou logiku, to znamená, že různé politické skupiny, kteří to předložili, to udělali z tím výhledem na to, jak pozměnit různé články, ale logika je naprosto konzistentní. Takže pokud to má eh, politickou logiku, tak se o tom může hlasovat a blok. So, wir haben da jetzt zwei Meinungen Takže teď jsme si vyslechli eh, dva eh, názory. Eh, já osobně se domnívám, pane Marinesku, že v parlamentu se může směšnit jenom jedním směrem. Můžeme se směšnit tím, že budeme hlasovat po blocích, ale můžeme se zesměšnit i tím, že budeme postupovat tak, jako jsme postupovali do posud. Jde o věcné řešení. A, a to věcné řešení spočívá e, rovněž v tom, e, že ty přípravné práce, e, které proběhly na výboru, budou zohledněny. A proto se domnívám, mm, podobně jako kolega Haf Lamberts, že bychom podle článku 187 jednacího řádu měli vytvořit bloky. A k tomu dám ještě slovo kolegovi Gorbetovi, který za tohle zodpovídá. Já eh, potvrzuji, pane předsedo, eh, že jsem navrhnul tento konkrétní eh, odstavec v našem jednacím řádu. Už je tam několik let. A je to tam konkrétně pro takovéhle situace, kde máme mimořádný počet pozměňovacích návrhů, ale je možné je seskupit tak, jak to pan Lamberts popsal, nebo jiným způsobem eh, smysluplně, tak by parlament mohl vykonávat svoji činnost a eh, zároveň eh, respektoval právo poslanců podávat pozměňovací návrhy. Dává smysl hm, takto se skupit pozměňovací návrhy a žádným způsobem nepřipravíme žádné poslance o právo takto podat pozměňovací návrhy a nechat o nich hlasovat. Děkuji vám, pane Korbete. Já už nepřipouštím eh, teď žádné další vystoupení eh, k, eh, k jednacímu řádu. Vyslechli jsme si dva názory. Já bych o tom mohl sám rozhodnout a jak už říkám i já jsem spíše ke kolegovi Lambercovi, ale chtěl bych se vás zeptat. Souhlasíte s tím, abychom pokračovali v hlasování unblock? blok? Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to přeskoumáme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. dvoutřetinovou eh, většinou, jestli jsem to správně spočítal. Takže teď budeme pokračovat se zbytkem blok B od 261 eh, až po 332, eh, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď můžeme to přeskoušet, eh, takže hlasujte. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto opět téměř dvoutřetinou většinou. Takže blok C, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Blok D, Kolega vzadu se hlásí. Eh, prosím, jmenujte ten článek jednacího řádu, ke kterému vystupujete. Já si odwołuję do tego, že nie jest... Já eh, eh, říkám, že nejsem tak, nemůžu takto eh, hlasovat, protože chci hlasovat odlišně pro ty jednotlivé pozměňovací návrhy, takže mi znemožňujete práci. Já nejsem schopen takto hlasovat, vy mi odebíráte právo hlasovat právě tímto způsobem. Herr Kollege Jurek, Pani převe, pani... Kolega Jurek, pane předsedo, já jsem hlasoval proti blokovému hlasování ale pokud eh, jsme se tak rozhodli a pokud eh, v tom bloku jsou jmenovitá hlasování, tak musíme hlasovat o celém tom bloku jmenovitě. Nemůžeme eh, ignorovat žádost o jmenovité hlasování a hlasovat anonymně, kdy jsme zavázali parlament k jmenovitému hlasování. Děkuji. Herr Kollege Jurek, ich weiß nicht, warum Sie sich beklagen. Pane kolego Jurku, já nevím, na co si stěžujete. Eh, my jsme zatím hlasovali jeden blok, kde bylo eh, jmenovité hlasování. Já jsem vám právě chtěl navrhnout eh, hlasování bloku D po jménech. Zahajuji toto hlasování. alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. V bloku E tady je jedno jmenovité hlasování, takže celý tento blok odhlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok F, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. So, damit sind die Blöcke H bis K tím jsou, odpadají bloky H až K. So, wir kommen dann zur Gesamtabstimmung in Namen. A teď eh, závěrečné hlasování. Eh, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Ještě upozorni, i blok G tím byl vyřešen. A teď zpráva Van de Kamp. Nejprve 307, 423, totožné jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Má někdo námitky proti tomu, abychom tady také hlasovali po blocích? Prosím, kolego. Děkuji. Bylo by možno, když už tady hlasujeme po blocích, aby, aby každé hlasování proběhlo elektronicky, nejenom tam, kde jsou požadavky na jednotlivé eh, případy elektronického hlasování. Ano, pane kolego, to můžeme takto udělat. Bloká, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok B, opět jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok C. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok D, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok E, kdo eh, můžete hlasovat? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok F, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím odpadají bloky G, G až H a můžeme tedy hlasovat o celém návrhu jako celku, tak jak byl pozměněn, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A teď se dostáváme ke zprávě RTUK. 290, eh, totožné jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování.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 Vážený pane předsedající, podle eh, článku 182a dávám námitku proti hlasování a proti vedení tohoto hlasování z důvodu toho, které pošlu vám, abyste rozhodli na, eh, předsednictvu eh, Evropského parlamentu. Já si myslím, že bylo tady porušeno několik ustanovení jednacího řádu během, během tohoto hlasování a já bych vás chtěl poprosit, abyste se konkrétně k těmto mým námitkám písemně vyjádřil. děkuju. Děkuji, beru to na vědomí. Blok A, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok B, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok C, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok D, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok E, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím pádem odpadají bloky F až G a tím pádem se dostáváme k závěrečnému k závěrečnému hlasování, eh, hlasování jmenovité, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A tím jsme u těchto třech zpráv, eh, které jsme hlasovali, eh, to eh, uzavřeli a teď práva takže eh, hlasujeme 23 po jménech, zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní zpráva pana Mato eh, a opět tady máme unblock všechny pozměňovací návrhy pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 po třech částech, první část pro, proti, zdrželi se, nechám to prověřit, zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, pravděpodobně zamítnuto, ale prověříme za hlasování 37. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 38 pro, proti, zdrželi se přijato, 41 pro, na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se, prověříme, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. přijato 44 pro, proti, zdrželi se přijato 48 pro, proti, zdrželi se přijato 50 pro, proti, zdrželi se přijato 53 pro, proti, zdrželi se přijato 54 pro, proti, zdrželi se přijato 80 po jménech zájmu hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 93 pro, proti, zdrželi se. Přijato 97 pro, proti, zdrželi se. Přijato 100 pro, proti, zdrželi se. Přijato 104 pro, proti, zdrželi se. Přijato 108 po jménech za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, pr, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se. Přijato 127 po částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato 128 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato 132 pro, proti, zdrželi se. Přijato 136 pro, proti, zdrželi se. Přijato 137 de, eh, po jménech zájmu hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 138 rovněž po jménech zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Za, eh, končím hlasování. Zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se. Přijato 150 pro, proti, zdrželi se. Přijato 152 pro, proti, zdrželi se. Přijato 156 po jménech zájmy hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 157 po jménech zájmy hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 158 po za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato 165 pro, proti, zdrželi se, přijato 168 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, 171 pro, proti, zdrželi se přijato, 178 pro, proti, zdrželi se přijato, 182 pro, proti, zdrželi se přijato, 188 pro, proti, zdrželi se přijato, 190 pro, proti, zdrželi se přijato, 195 pro, proti, zdrželi se přijato, 196 pro, proti, Zdrželi se? Eh, prověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 198 pro, proti, zdrželi se. Přijato 200 pro, proti, zdrželi se. Přijato 205 pro na dvě části, pro, pr, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato 224 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato 255 pro, proti, zdrželi se. Přijato 259 pro, proti, zdrželi se. Přijato 263 pro, proti, zdrželi se. Přijato 264 pro, proti, zdrželi se, přijato 268 pro, proti, zdrželi se, přijato 269 pro, proti, zdrželi se, přijato 270 pro, proti, zdrželi se, přijato 271 pro, proti, zdrželi se, přijato 274 pro, proti, zdrželi se, přijato 275 pro, proti, zdrželi se, přijato 291 po jménech zájmu hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 84 je tím vyřízeno. 291 CP2 po jménech za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím odpadá 86. 281 pro, proti, zdrželi se, prověříme zahájí hlasování. Možná, kdyby vypové fungovali také, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 292 po jménech závěr hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. zamítnuto 90 pro, proti zdrželi se přijato 92 pro, proti zdrželi se přijato 293, tím pádem odpadá 282 pro, proti zdrželi se přijato, odpadají 314,94 a dobře, takže 282 přeskum, zahájí hlasování, hlasovali všichni, Končím hlasování. Zamítnuto. 314 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale nevím, nevím. Takže musíme prověřit. 314. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnout 94 pro, proti, zdrželi se. Přijato 283 a 315 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Prověříme 320, 283 a 315 identické zájmy hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím odpadá 324, 95 eh, také odpadá. 96. Kdo je pro 96 proti? Zdrželi se zamítnuto 300. Dobrá, prověříme 96 za hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Tím odpadá 316, nyní 317 pro, proti, zdrželi se, přijato, tím odpadá, a ne, takže prověříme 317 za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odpadá 113, 284 pro, proti, zdrželi se a zamítnuto, 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní původní text článku 13, stavec 1b, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 13, paragraf 1, D, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 13, 1a pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, tím je vyřazen původní text. 125 na dvě části, první část pro, proti zdrželi se přijato, druhá část pro, proti zdrželi se, prověříme zájem hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Původní text je tím vyřízen. 323 pro, proti zdrželi se přijato. 310 po jménech za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 311 po jménech za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování přijato. 322 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 135 po jménech za hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto 285 dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto druhá část pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 318 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 312 po jménech za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Článek 16.3a, původní text, závěr hlasování po jménech. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 286 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 142 pro, pro zd, proti, zdrželi se. Prověříme 142 zájmy hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text po jménech zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 144 pro, proti, zdrželi se. Přijato 145 pro, proti zdrželi se přijato, 146 pro, proti zdrželi se přijato, 147 pro, proti zdrželi se přijato, původní text 17.3 po jménech, e, to tím je vlastně vyřízeno, děkuji. 155 e, pro, e, pardon, zájem hlasování, 155. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato tím odpadají 313 a 320 a nyní článek čtyři původní text pod jméne. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 321, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 219, kdo je pro? ale ten odpadá. Ale teď 249 a 300, které jsou totožné jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 287, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím uh, eh, 221 odpadá. 302 v dvou částech. První část po jménech zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část už dává smysl. 217 a 301 jsou totožné. Jmenovité hlasování zahajuji teď. Konč... Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 303. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítlo to 276. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 3. Odpadá 277. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijat 288 a 9 odpadají. 278, kdo pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 14 odpadá. 200. 278, dobrá, přeskoumáme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zabít to. 14. Ne, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 304. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 279. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Přijato. Tímto je první čtení ukončeno. Teď eh, zpráva Aguilera Garcia. Předběžné eh, sjednocení eh, zahájí hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Paní kolegyně Kalniete, chcete něco k jednacímu řádu? Já jsem chtěla a Eh, učinit poznámku, že jsme hlasovali déle o matově zprávě než o celém balíčku mobility. Paní kolegy Kalněte, já jsem si toho všiml. Eh, pozměňovací návrh 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k deprézově zprávě kolegyně Ernst žádá o slovo. Paní kolegyně Ernst, prosím. Mikrofon. Podle jednacího řádu 59 žádám o tom, aby se nejdříve hlasovalo o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji. Chce někdo být proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak? A kolega Depré, prosím. Děkuji. Euh, jako zpravodaj chci požádat eh, své kolegy, aby zamítli návrh GUE, protože ta dohoda, ke které se máme vyjádřit, je výsledkem velmi dlouhých vyvážených jednání s radou a já chci připomenout, že přijetí jen jediného pozměňovacího návrhu by zneplatnilo tu dohodu s radou a to by eh, rozhodně nebylo dobré pro svobodný pohyb a pro eh, obchod s falešnými eh, dokumenty? Děkuji vám, pane Deprézi. Eh. A teď tedy zavedeme o hlasování po jménech první návrh. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Takže lidé tady v technice dělají stejně tak těžkou práci jako všichni ostatní. I když to někdy eh, trochu déle trvá, tak se nemusíme eh, eh, zrušovat, někdy se prostě to, se to zahájí. Teď podle teď předběžná dohoda, podle 73. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě Ajuto o pozměňovací návrh 66. Hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijeto a eh, tímto eh, je eh, uzavřeno první, tedy první čtení. Teď je zpráva Jedfeld. Pozměňovací návrh 2. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, eh, předběžná dohoda. Také po jménech zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato tímto je první čtení ukončeno. Zpráva kasa. Tady kolegyně González Peňas žádala o slovo. Paní kolegyně, máte slovo. Děkuji vám. Pane předsedo, podle eh, pravidla 59 bych ráda požádala, aby se eh, hlasovalo o pozměňovacích návrzích Myslíme si, eh, že je nezbytné, aby se tato sněmovna eh, postavila k těm fundamentálním částem a eh, návrhu za prvé nepřenositelnost práv, která je nezbytná pro to, abychom zaručili, aby pečovatelé byli si rovní, aby ženy dostaly stejný přístup k pracovnímu trhu a potom je tady rovné odměňování. Musíme se postarat o to, aby lidé, kteří mají děti, aby pečovatelky mohly matky nebyly eh, ochuzeny. Eh, děkuji vám, paní Honzalec, eh, kdo chce mluvit proti tomuto návrhu? Spravodaj. Pane předsedo, já nesouhlasím s tím, že bychom nejdříve měli hlasovat o pozměňovacích návrzích. Měli jsme tady velice vážený návrh. Ty pozměňovací návrh by, by ho změnili. Takže musíme eh, eh, odmítnout hlasování nejdříve o pozměňovací návrh. Děkuji, pane kolego Kaso. A nyní eh, budeme jmenovitě hlasovat o tom, co navrhla paní González Pons. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnu to. Takže se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 102 o, o, o um, předběžné dohodě. Eh, hlasovali jste všichni? Tímto končím hlasování. Přijato. První čtení je tímto ukončeno. A teď se dostáváme k eh, kolegyni Gardia Zabarodově a Sarvama. Eh, Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tímto je ukončeno první čtení a dostáváme se ke zprávě kolegy Lope Fontaně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato a tím je ukončeno první čtení. Dostáváme se eh, k eh, tomu eh, k zprávě kolegyně Swinburne. Hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. přijato. Eh, tímto je ukončeno první čtení. Teď eh, zpráva kolegy Siligiotis, eh, předběžná dohoda podle pozměňovacího návrhu 2 a hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato první čtení parlamentem je tímto ukončeno. Nyní zpráva kolegy Afronte. I tady je předběžná dohoda hm, Eh, podle článku 42. Hlasovali jste všichni po jménech? Končím hlasování. Přijato i tady je eh, uzavřeno první čtení parlamentem. A teď zpráva kolegy Riketa. Předběžná a eh, předběžný souhlas 34. Hlasovali jste všichni po jménech? Končím hlasování. přijato. I tady je tímto ukončeno první čtení parlamentem. Teď je zpráva kolegu, kolegy Pětrovského. Nejdříve tady máme pozměňovací návrhy 2, 3 a 4. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Tím je eh, teď v eh, návrh komise takto změněný. Eh, hlasuji po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. přijato a tím je ukončeno první čtení parlamentem. A teď se dostáváme ke zprávě Fajon. Paní zpravodajka požádala o slovo. Máte slovo, kolegyně. Vážení kolegové, Schengenský eh, prostor je jeden eh, z nejdůležitějších a nejmatatelnějších výsledků evropské integrace přináší eh, celou eh, řadu eh, prospěšných věcí evropským podnikům i občanům, umožňuje volný pohyb osob i zboží. Díky celé řadě výzev, kterým musela Unie čelit v minulých letech, šest členských států šengenské oblasti, šengenského prostoru provádělo vnitřních kontroly na vnitřních hranicích v posledních třech letech. Tyto jsou nepřiměřené, zbytečné a nelegální, protože už pro ně pominuli důvody. Schengen Schengen je skutečně ohrožen. Eh, opuštění Schengenu by Unii stálo 18 miliard eur ročně. To je částka, kterou si nemůže dovolit zaplatit žádná země. Proto jsme přijali eh, ambiciozní eh, přepracování eh, pravidel tady v Evropském parlamentu, pravidel, která by mohla obnovit s tradicionou důvěru mezi členskými státy a obnovit pohyb bez vnitřních kontrol, bez navzdory dobrému odhodlání hm, se nepodařilo dohod- dosáhnout dohodu eh, s eh, komisí a se členskými státy. Členské státy dokonce blokovaly i jakýkoliv pokrok. Eh, jako spravodajka, jako slovenka, jako občanka silně odsuzuje, odsuzuje postavení rady. Je nepřijatelné, abyste si byli za rukojmí Schengen kvůli nevoli jednat. Status quo je výhodný pro komisi, která pokud ten legislativní návrh bude na stole, eh, odmítá eh, přijmout odpovědnost a jednat proti eh, členským státům před soudem. Vážení kolegové, prosím, hlasujte pro moji zprávu velkou většinou a vydejte tak signál občanům, že vám volný pohyb leží na srdci. Děkuji vám, paní kolegyně Fajon, a teď se dostáváme k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobrá, a závěr hlasování. Přeskumné. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k eh, usnesení, eh, k eh, násilí na ženách a domácímu násilí. Máme tady návrh na usnesení, o tom hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A to byl potlesk, aha. Tak, teď poslední hlasování, milé kolegyně. Eh, vím, že to bylo těžké eh, eh, vzhledem k napjaté situaci a, a opravdu a to byla srdeční záležitost. Děkuji kolegům, kteří nebo za pochopení těm, kteří prohráli při těch blokových hlasování. A teď zpráva Einfeld, eh, usnesení jako celek, hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Tímto končím hlasování. Přijato. Takže vám eh, všem děkuji a bylo by eh, samozřejmě ideální, kdybyste svižné hlasování odměnili také tím, že, budeme, eh, že svižně opuštíte sál, abychom mohli přejít k vysvětlení hlasování. Jinak budu jmenovat ty, kteří eh, ještě budou stále stát v uličkách osobně za chvíli. darf ich. A teď eh, mi dovolte, abych dal slovo kolegovi Posterárovi. Nebo abych zmínil jména Marinesku, Vrbacky a tak dále, kteří ještě pořád neodešli. Der Kollege de Jong. Der Kollege Jeep. Kolega de Jong. Pan Zvěvka. Frau Kollegin Grostetz, Frau Kollegin Nie Paní Grostet, paní Niebler. Všechny vás dám do protokolu. Paní Intveld. Herr Kollege Sarius Wolski. Pan Sarius Wolski tady ještě. toho jsem eh, špatně označil, ten tady zůstal, protože chce vystoupit. Pan Rangel. So, jetzt kommen wir zu den Stimmerklärungen. A teď vysvětlení hlasování. Nejprve zpráva Kilenen požadavky na prosazování a konkrétní pravidla a vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. A jako první má slovo kolega Džambacky. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové, jsem hlasoval proti této zprávě. A sice proto, že neodpovídá zájmům podnikatelům z menších zemí na okraji EU a proto jsem hlasoval proti

Děkuji paní Šojdrová. Kolega Sarvama, mohu vás poprosit, koho tady ještě vidím. A teď má slovo pan Mamikins. Děkuji kolegové. Co se týče dopravy a cestovního ruchu, tak já chci být pragmatický. Doufám, že to, eh, co tady přijme, bude ke prospěchu všech zemí, včetně Lotyšska. Toto o vysílání eh, řidičů mělo reflektovat jak sociální, i ty tržní aspekty, ale bohužel je tady více trhu, méně těch sociálních aspektů eh, v silniční dopravě. Mělo se zabránit nekalým praktikám, snížit administrativní břemeno, a je také pravda, že každá legislativa, která je přijata tímto parlamentem, musí být sociálně spravedlivá, ale eh, stejné, stejná odměna, kabotáž, to všechno jsou věci, které mě vedou k pochybnostem o té sociální spravedlnosti. Stejně tak se to týká i toho vyslání řidiče, který eh, dopravuje ten náklad do jiného členského státu a to všechno mě vedlo k tomu, že jsem hlasoval proti této zprávě. Děkuji, pane Mamikinci. A teď kolega Henen. Děkuji, pane eh, předsedající. To je možná eh, moje poslední vystoupení v tomto místě a proto jsem velmi rád, že to je opatření, které se skrývá pod opatřením na vnitřním trhu, ale vlastně eh, má za cíl zavést více regulace a v podstatě odstraňuje konkurenceschopnost tím, že vyžaduje eh, další eh, vměšování státu. To je tak od začátku Nikdo v tomto sále neví, co to je provozovat malou firmu a e, muset vyhovět všem takovýmto zákonům. A, syn, a protože to je tedy e, moje asi poslední vystoupení, tak mi dovolte poděkovat vám, pane místo předsedo Výlande, protože vy jste byl vždycky nestranický, efektivní a moudrý předsedající a myslím, že děláte ctu vaší funkci a vzhledem tomu, že toto je asi naše poslední konverzace, tak bych rád odešel jako přítel a děkuji vám za všechno, co jste tady udělal. Vielen Dank, Herr. Já vám děkuji, pane Henene. Eh, normálně takové věci eh, ne, nepřijímám, ale my jsme se velmi často rozcházeli v názorech, ale já jsem si vždy vážil vaší práce i jako poslance, ale možná, že to není naposledy, co se vidíme. Paní Jazlověckou tady nevidím, takže tím jsme vyřídili eh, zprávu Kilenen a dostaneme se ke zprávě Van de Kamp. to týkající se denní a týdenní doby řízení minimálních přestávek a doby odpočinku určování polohy pomocí tachografu a jako první je kolega Žambacky. Vážený pane předsedo, kolegové, tato zpráva e, stejně jako ta předchozí, e, jsou opravdu velice nespravedlivé vůči střední a východní Evropě. Na jedné straně eh, je tady snaha opravdu zničit eh, všechny eh, tyto východoevropské země, respektive jejich firmy, poslat do konkursu a naopak posílit jiné části Evropy. To je proti společnému trhu, proti svobodnému podnikání. Je to vlastně ve prospěch Německa, Francie, Itálie V Evropské unii se setkávají všechny země a také všechny její zájmy. A také myslím, že ten způsob prohlasování nebyl zcela spravedlivý.

Děkuji vám, paní kolegyně Šojdrová, a nyní pan kolega Mamikins. Děkuji vám, pane předsedo, kolegové. Pracovní podmínky řidičů se musí zlepšit. Pokud chceme vytvářet nová pravidla, pak eh, musí být eh, platná všude. Eh, my jsme v delikátní situaci, kdy řidiči eh, z východní Evropy eh, budou čelit ztrátě pracovních míst. Já jsem tedy proti sociálnímu dumpingu a myslím si, že ta zpráva trestá velkou část lidí. Jde o osudu, osudy 3 milionů people a já jako demokrat jsem pro svobodu pohybu služeb a pracovní síly

Děkuji vám, eh, pane kolego Polčáku. Eh, tolik tedy eh, vysvětlení k Fandekampově zprávě a teď ke zprávě kolegy Ertuga. Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy začíná kolega Džambacky. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, ještě jednou na konci těchto tří zpráv musím říci, že jsem hlasoval proti protože eh, jako balíček eh, tyhle tři eh, zprávy jsou porušením principu konkurence na svobodném trhu. Vypadá to, že když západní firmy chtějí prodávat Bulharsku v Bulharsku a jinde, tak můžou prodávat jak chtějí, ale když lidé z České republiky, z Maďarska a z Bulharska chtějí pracovat v západní Evropě, tak snajdou zavřené dveře partneře. Eh, to je proti principu eh, jednotného otevřeného trhu. To, jak to dnes proběhlo, bylo, myslím, eh, neslušné, byla porušena celá řada pravidel a myslím, že to bylo to nejskandálnější hlasování v tomto parlamentu. Rozděluje to poslance půl na půl. Nebyla tady většina, já si myslím, že to bylo lobistické rozhodnutí a bude to velice škodlivé pro evropské občany. Děkuji. Děkuji eh, kolego Džambacky a dostává slovo kolegyně Šojdrová

Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem eh, hlasoval proti tomuto návrhu, eh, protože tak, jak to bývá velice často tady, tohle přináší extra zátěž na malé podniky, které si ji nemohou dovolit. Často velké firmy, velké organizace si můžou zaplatit lobbysty můžou ovlivňovat legislativu, která proběhne. A tohle je, myslím, dalším příkladem, bohužel, kde ta legislativa, kterou předkládáme, vyhovuje velkým firmám, které si můžou dovolit extra náklady, ale malé firmy nebudou schopné si tyto náklady dovody, dovolit, náklady, které jsme na ně hodili, protože a budou znevýhodněné. Já jsem vedl takovou malou firmu a dobře znám nepoměrné dopady, jak

paní kolega Jazlovická, vy jste eh, měla předtím dostat slovo. Já vás můžu potom zařadit úplně na konec, ale teď každopádně ne. Tolik tedy eh, k vysvětlení, eh, k Ertugově zprávě. A teď hlasování ke zprávě kolegy Buska. Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem. Paní kolegyně, já vám teď slovo nedám. A slovo dostává kolega Mamikins. Mm-hmm. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, eh, jsem nesouhlasil s tím, jak tato směrnice byla eh, vytvořena. Já se omlouvám. Paní kolegyně Jazlovická, já vás vyzývám k zachování klidu, hovoří kolega Mamikins. Thank you. Thank you, president, once again. Děkuji, eh, pane předsedo, ještě jednou. Já jsem nesouhlasil s tím, jak byla tato uh, směrnice uh, koncipována. Myslím, uh, že jakýkoliv soubor energetických pravidel musí být komplexní a nesmí být nastaven uh, proti žádnému konkrétnímu projektu nebo v jeho prospěch. A jistě chápete, že teď hovořím o Nord Streamu 2, o plynovodu z uh, Německa do uh, Ruska a obráceně. Eh, eh, eh, energetické mm, plynovody a ropovody jsou součástí naší energetické, stru, energetické infrastruktury a umožňují sousedním zemím a jednotlivým jejich součástem stát se součástí naší energetické architektury. Ale tato směrnice obsahuje některá usnadnění, která budou osudná vůči konkurenci na příslušných trzích. Dominantní aktéři a molí aktéři musí hrát podle stejných pravidel ale musíme eh, respektovat práva energetických eh, eh, tedy firm a musí být imunní vůči ruské retorice. Děkuji vám. Vielen Dank, Herr Kollege Mamikins. Děkuji vám, kolego Mamicin, si, paní, paní kolegyně Jaslověcká, jestli okamžitě přestanete, tak vás nechám vyvést ze sálu. Nyní hovoří kolega Zdrojevsky. Pane předsedo, eh, možná, že by paní Jazlověcka měla nějaký, eh, nějaké eh, formální, formální návrh. Já nechci zasávat do toho problému, který vzniknul, ale možná, že kdybyste jí dal stručně mm, slovo, aby mohla podat svůj návrh, to by se možná hodilo. Ne, tak. Dámy a pánové, já už se pět let zabývám eh, eh, eh, problematikou bezpečnosti a dobře vím, jak důležitá v energetickém systému je suverenita a právní koherentnost a jsem velice rád, že ze 142 pozměňovacích návrhů se udělalo 15 dobrých kompromisů. Díky tomu se vyřešily otázky, které se týkaly nových energetických sítí v Evropské unii, starých sítí i Eh, starých a nově vznikajících eh, sítí mimo Evropskou unii. Eh, díky tomu jsme jasně a koherentně popsali všechno, co se týká přepravy plynu a také jsme oddělili vlastnictví těch sítí samotných od dodávek realizovaných na území Evropské unie. A ještě bych tady poukázal na teritoriální uplatnění směrnice. Myslím si, že to bylo uděláno vhodně a mm, nepočetné samotné výjimky, které byly zavedeny, mohou celý ten eh, systém eh, tedy eh, posílit. Děkuji a teď kolega Pospíšil

toto usnesení tento návrh který rozšiřuje pravidla i na plynárenskou infrastrukturu a bude se dotýkat podle mého názoru kontroverzního projektu nord stream two a je dobře že tu jsou pravidla která povedou k tomu že některé ruské společnosti samozřejmě na prvním eh, místě transgas a gazprom nebudou moci eh, zneužívat své dominantní pozice a budou zde pravidla která budou moci jejich činnost regulovat. děkuji.

Vielen Dank, Herr Kollege Es folgt Herr Kollege Kelly. Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Eh, chválím pana zpravodaje Buska za, to, za tu práci, kterou tomu věnoval i komisi, protože společně eh, vypracovali dobrý eh, výsledek. Bylo by dobře, aby všichni se museli řídit stejnými pravidly. Samozřejmě, že se to bude vztahovat na Nord Stream 2 i na všechny ostatní plynovody. A musíme si také vědomit, že 77% spotřeby zemního plynu v EU sem je dopravováno plynovody a v budoucnosti se tato pravidla budou jednotně aplikovat na všechny dodávky. Pokročili jsme tím budování energetické unie a myslím, že můžeme být spokojeni s tou prací v posledních pěti letech. Děkuji vám, pane Kelly. Tím tedy je eh, eh, vysvětlení hlasování ke zprávě Buzek a teď vysvětlení hlasování týkající se zprávy Gabriel Mato, Evropský námořní a rybářský fond a pan Sošněř má slovo jako první. Já głosowałem přečív. Hlasoval jsem proti. Stačí, když se podíváme na bod číslo 42 a uvidíme, že že opět jsme se dostali do absurdních vod Čili já tady myslím, že eh, tady hovořit o genderové rovnováze v eh, rybolovu, to bych se opravdu chtěl eh, zeptat, jestli to poslankyně, které hlasovali pro, jestli to myslí vážně. Já nevím. Tady nevím, jestli ženy tedy budou tedy pracovat v těžkých podmínkách na, rybo, na rybářských lodích. Já myslím, že oni tam pracovat nechtějí. Já si myslím, že eh, už eh, proto, že je ta zpráva tak nudná a dlouhá, by měla být eh, odmítnuta. Děkuji, pane Sošněrci. A druhé vysvětlení hlasování, pan Kelly. Myslím, že ten eh, současný systém eh, byl velmi složitý, což pomoc těm, kterých se to týká, byla obtížná. Ta nová pravidla, která přijal výbor pro Lvov, umožní eh, snazší přístup ke kompenzacím pro rybáře a také se tím bude moci financovat restrukturalizace flotil rybářských. E, systém bude zjednodušen, bude tedy dostupnější a já doufám, že to bude ku prospěchu irských rybářů. Členské státy a prozoráta budou moci tyto prostředky využít podle svých potřeb, nebudou vázány před definovanými opatřeními a pravidly pro způsobilost. Díky tomu se také bude investovat zejména do pracovních podmínek, do lepšení kvality eh, úlovku a to podle toho, jak se každý eh, stát to určí. Vielen Dank, soweit die Stimmerklärung. Děkuji vám. To byla ke zprávě Mato. A teď eh, zpráva Depre. Zabezpečení prokazu tožnosti občanů Unie a slovo má kolega Zdrojevsky. To niebywałe, že... V Evropské unii eh, jsme vlastně eh, nikdy neměli dříve 100 eh, různých dokladů totožnosti a měli jsme dokonce 200 různých typů dokumentů, který tedy o potvrzení pobytu. To je několika násobek počtu zemí. Takže je dobře, že se mají sjednotit ty prvky, které jsou z bezpečnostního hlediska důležité a také způsob sběru biometrických dat. Tak, aby věrohodnost eh, byla nespochybnitelná u těchto dokumentů. Já jsem hlasoval pro tuto eh, zprávu, protože některé prvky byly skutečně eh, skutečně jsou, jsou rozumné. Eh, v souvislosti s mobilitou si myslím, že dokumenty eh, a jejich váha by měla eh, být také řešena, poněvadž některé členské země pořád si nemyslí, že by dokumenty potřebovaly. Děkuji vám, pane Zdrojevsky, a má slovo kolega Pospíšil

jednotlivé členské státy. děkuji. Děkuji kolego Pospíšile, pan Kelly. Já jsem hlasoval pro uh, tuto zprávu, protože si myslím, že to může pomoci v našem boji proti padělání dokumentů, zavedení minimálních bezpečnostních standardů u eh, KMET eh, průkazu tožnosti je pozitivní. Více než 12 eh, milionů Evropanů pracuje jinde než ve svém domovském státě. Hodně Evropanů neustále cestuje přes hranice a Eh, padělané dokumenty mohou zneužívat zločinci mimo zemí EU a proto je důležité, abychom podpořili tento, toto opatření a zlepšili tím bezpečnost a zabezpečení těchto dokladů. Vítám také úsilí pro to, jak bojovat proti těm eh, padělání v souvislosti s právem pobytu. A pokud budu znovu zvolen do Evropského parlamentu, tak e, jsem odhodlán se tím zabývat, abychom zajistili, že čestní e, lidé v Evropské unii nemohou se stát oběťmi padělání dokumentů. Děkuji vám, pane Kelly. Tolik, který se vyprosoval k e, zprávě Depres. A teď zpráva AJUTO, řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. A slovo má kolega Matthews. Děkuji, pane předsedo. Zítra je den docházky do práce. Všichni pěšky, bychom měli chodit pěšky do práce. Je to aktivita, která na, pomáhá eh, si udržet eh, formu a dobré zdraví, ale Potřeby chodců jsou velmi často ignorovány v dopravní infrastruktuře. Já jsem velmi rád hlasoval pro tuto zprávu. Nejenom proto, že se tím zohledňují potřeby chodců v dopravě, ale uznává se tím také, že je to oblast, kde jednotlivé členské státy by měly eh, věci změnit Eh, rozhodně nemá být všechno stejné v celé Evropské unii. Musí se zohledňovat místní podmínky a místní preference a proto jsem rád, že jsem tuto zprávu mohl podpořit a těším se na to, že naše dopravní infrastruktura bude mnohem střícnější v chodcům, než je tomu v současnosti. Děkuji vám, pane Matthews, a teď pan Mayer. Paní Mayer. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto zprávu o zlepšení Eh, dopravní infrastruktury. Jde mi zejména o bezpečnostní opatření, které by měly zabránit eh, kamionům a nákladním autům, aby poškozovali místní most. Jeden takový mám ve svém volebním okrsku. Tady už došlo k více než stovce incidentů a to přesto, že tady je obrovská varovná značka, co, protože to potom neustále způsobuje poždění, eh, musíte to pořád opravovat, musíme se učit od ostatních, eh, musíme hledat eh, různá technologická řešení, například <clears throat> například zábrana, která by upozornila řidiče kamionu na to, že je to pro ně příliš nízké. Je to velmi náročné, proto se o to musíme pokusit. Vielen Dank, Frau Kollegin Mayer. Děkuji vám, paní kolegyně Mayer. Eh, tolik eh, vysvětlení hlasování ke zprávě Ajuto a nyní vysvětlení ke zprávě paní Intveld, eh, které se říká osobních penzijních fondů v Evropě. A jako první pan Benito Silvaka. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme hlasovali proti tady tomu PEPP e proti těmto produktům. E, kolegové e, v Evropské lidové straně hlasovali pro a de facto to znamená, že si takto připlatíte na vlastní penzi, zlepšíte si vlastní situaci, ale je to na úkor jiných. Eh, poněvadž se to odpočítává od, daňů, od mm, daní, daňového základu, eh, který se platí do standardních fondů. Jsou lidé, kteří prostě mm, nemají možnost přispívat si do osobního fondu, ale měli by ji mít. Nebere se v úvahu také stárnutí populace, po eh, letech eh, škrtu a úspor a antisociální opatření je třeba bránit veřejné penzijní fondy. Děkuji. Nyní pan Zdrojevský. Pane předsedo, já se poněkud odchyluji od svého předřečníka. Já musím říct, že tato zpráva a kompromisy zde dosažené jsou pozitivní, zvláště pak dvě z těch eh, úprav. Za prvé, eh, spotřebitelé si mohou nakupovat tyto produkty přeshraničně a dále eh, není třeba, aby eh, se prováděly nebo zřizovaly eh, národní podkonta ze strany poskytovatelů. Dále náklady na přechod se Eh, snižují na maximálně půl procenta, což je dobře, a eh, zvyšuje se flexibilita eh, trhu penzijního pojištění. Myslím, že je to dobře a jsem také rád, že tady máme tří letou lhůtu na zavedení, čili to je garance kvality. Děkuji vám. Děkuji, pane Klozřevský. A nyní na závěr pan kolega Pospíšil

využívá. děkuji. Děkuji, pane kolego Pospíšilo. Eh, tolik eh, vysvětlení eh, hlasování ke zprávě Intveld a nyní ještě ke zprávě Kilonen dávám slovo paní kolegyni Jaslověcké. Děkuji, paní předsedající. Paní... Děkuji vám, pane předsedo. Především chci říci, že si vás velice vážím a oceňuji vaši práci v parlamentu. Eh, chtěla jsem eh, se omluvit eh, za to, že jsem zde nebyla. A bylo to prostě Eh, protože novináři mě prostě nepustili, dokud jsem jim nedal svůj komentář. Takže děkuji, že přece jenom eh, mohu promluvit k tomu původnímu tématu. Mohu. Balíček mobility, který dnes přijal Evropský parlament, nebyl dostatečně projednán a není eh, připraven pro hlasování. Eh, hrály tady roli emoce, populismus, eh, akcionismus a tak dále. A dokonce byly ignorovány argumenty řidičů a firm, které v tomto oboru podnikají. Balíček mobility je tedy tím nejhorším dokumentem, který za svůj mandát přijal tento eh, parlament. A musím říct, že je to dokument, který bude škodit mezinárodní dopravě ve všech, zdůrazňuji, ve všech zemích Evropské unie. Opravdu jsem se styděla za toto jednání v parlamentu. Děkuji. Děkuji. Eh, tolik tedy eh, eh, vysvětlení hlasování. Zápis z dnešního zasedání bude přiložen ke schválení na příštím zasedání a veškeré rezoluce, které byly přijaty, bude s nimi nacházeno náležitým způsobem. Já děkuji eh, všem eh, těm, kteří zabezpečovali technický průběh eh, tohoto v zasedání, šťastnou cestu domů, dobrou chuť a přerušuji zasedání Evropského parlamentu. Tato schůze je skončena.